sociální věci v roce 2010. Ehm, bez na to, jak důležité téma nás dnes čeká, chci popřát všem členům našeho výboru a všem našim spolupracovníkům a zaměstnancům, kteří jsou nám napomocní v naší práci, všem pozorovatelům, kteří také sledují naši činnost. Přeji tady vám všem z celého srdce dobrý nový rok, šťastný nový rok vám i vašim rodinám. Dnes jsme se tu sešli, abychom si vyslechli kandidáta na komisaře, tedy člena komise pověřeného sociálními záležitostmi a zaměstnaností. Je jim pan Láslo Andor, kterého zde vítám poprvé a doufám, že to nebude naposledy. Jenom bych ráda připomněla několik procesních pravidel, tak aby se všichni připomněli. Za prvé tedy, eh, pan komisař odpověděl naše písemné dotazy, eh, ten, to byl ten všeobecný dotazník. Všichni jste ty odpovědi obdrželi ve všech úředních jazycích Evropské unie. Eh, náš sekretariat provedl vyhodnocení, které také bylo obesláno našim členům. Je to vyhodnocení kritické, náročné, tak jak se to žádá duch parlamentní práce. Dnes tedy, jak víte, pan komisař bude mít nejprve 10 minut na úvod, úvodní prohlášení. Poté bude řečnická doba rozdělena následovně. Nejprve si vezmou slovo zástupci jednotlivých politických skupin zastoupených v našem výboru. Potom eh, proběhne eh, diskuse podle pravidla Dontova, podle Dontova systému. A na závěr dáme slovo kolegům, kteří se k nám připojili z výboru pro práva žen a z výboru pro kulturu. To jsou ty takzvané zúčastněné přidružené výbory. Dále, eh, během eh, samotné diskuse bude mít každý poslanec přesně jednu minutu a ne více na svoji otázku. Pan, komisař pak, pan kandidát na komisař pak bude mít eh, dvě minuty a bude zde ještě možnost na stejné téma položit dodatečnou otázku. Není možné nadnášet nová témata s tím, že na tuto dodatečnou otázku bude jedna minuta a e, pan kandidát komisaře bude mít také jednu minutu v tomto případě. E, potom, pokud je o e, diskusi vedenou výborem pro ženy, tam na to je vyčleněno 10 minut, pro, pardon, 15 minut pro výbor pro práva žen a 10 minut je vyčleněno pro výbor pro kulturu. A nyní, a poté, pardon, a poté nám ještě prostor panu komisaři pro závěrečné slovo. Pane komisaři, váš životopis všichni poslanci obdrželi stejně tak jako vaše prohlášení o e, zájmech a naši poslanci jsou nyní připraveni vás vyslechnout. Dávám vám slovo na těch prvních deset minut. E, máte, myslím, před sebou e, hodinky. Pokud byste snad překročil čas, budu vám bohužel muset vzít, vzít slovo. Děkuji mnohokrát. Vážené dámy a vážení pánové, milí poslanci, je mi velkou ctí, jakožto designovaný kandidář do Evropské komise moci dnes před vámi hovořit. Evropský parlament je nejdůležitější orgán zastoupení evropských občanů a proto je to pro mě také velká zodpovědnost. Právě před 15 lety se stalo, že jsem byl poprvé v budově Evropského parlamentu. Tehdy jsem byl účastníkem mezinárodní konference. Účastníci konference hledali odpovědi na otázky, zda je možné udržet sociální vymoženosti Evropy a jaké možno posílit sociální dimenzi v Evropské unie. Nyní musím hledat odpovědi na ty též otázky, ale jakožto občan rozšířené Evropské unie. Dnes již nejsem e, pouze člen mezinárodní výzkumné skupiny, která pochází ze země, která ještě není členem Evropské unie. Ne, dnes jsem dezignovaný komisař pro oblast zaměstnanosti a sociálních věcí. Má generace byla právě v době, kdy došlo k velkým politickým změnám eh, ve východní Evropě, tak v té době má generace studovala. A pro nás byl vstup do Evropské unie vždy jakýsi, jakýmsi logickým pokračováním politickým změn. Jsem tedy rád, že jsme občany Evropské unie, která má jakožto hlavní cíl zlepšení životní situace svých občanů. A tomuto cíli chci také sloužit jakožto komisař Evropské komise. Paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, budu pokračovat v angličtině. Rád bych zde nastínil svoji vizi a svůj přístup k posílení sociálního rozměru politické agendy Evropy. Toho je možné dosáhnout jedině eh, díky i jakýmsi pokynům či orientacím od vás, díky vaší spolupráci a podpoře. Řešit nezaměstnanost a sociální výzvy na evropské úrovni byl vždy složitý úkol, ale eh, v období eh, současné krize je to úkol téměř nezdolatelný. Proto musíme eh, na evropské úrovni hovořit jasnými slovy, říkat pravdu, říkat ji odvážně a upřímně. Evropa prochází nejhlubší finanční a hospodářskou krizi od velké krize v 30. letech. Narůstá nezaměstnanost a chudoba, která dopadá na eh, pracovníky, uchazeče o práce a rodiny. Jsou to ti nejslabší, kteří eh, především eh, nesou dopady krize. Jsou to mladí, starší pracující lidé v penzi, lidé postižení, rodiče, kteří vychovávají sami své děti, migranti a ti, kdo žijí v zanedbaných oblastech. Ehm, ta nedávná krize vlastně poukázala na síly, silné stránky evropského sociálního modelu, který chrání pracovníky před tím nejhorším, ale v dnešní hospodářské situaci je dlouhodobá udržitelnost tohoto sociálního modelu opět eh, spochybňována. Proto mojí první prioritou bude nalézt vyváženou cestu z krize, eh, tak abychom z ní vzešli silnější než dříve. To si žádá bezprostřední kroky. Naším největším úkolem musí být eh, zabránit dalším ztrátám pracovních míst a vrátit lidi do práce. Ovšem přetrvávají i další výzvy. Stárnutí populace, rychle se vyvíjející technologie, klimatické změny a další ekologické výzvy a e, udržitelnost našich penzijních systémů. E, zabránit neza- dalšímu růstu nezaměstnanosti a vytvoření silného, silných sociálně inkluzivních ekonomik si žádá ucelený přístup v příštích deseti letech. Strategie Evropské unie e, pro 2020 toto zajistí pro celou Unii. Tato strategie EU 2020 eh, bude především o nástrojích a partnerstvích eh, bude o rozvíjení společně s Evropským parlamentem a radou, eh, rozvíjení vztahu se, se sociálními partnery a mými kolegy v, kolegy, v kolegiu komisařů, rozvíjení tedy silnější sociální, silnějšího sociálního rozměru našeho evropského modelu. Budování Evropy, která je spravedlivější, více udržitelná a více participativ, v ní. Spravedlivější bude tím, že zajistíme lepší příležitosti na trhu práce pro všechny, nabídneme přístup ke vzdělání pro všechny, e, budeme bránit diskriminaci, včetně diskriminaci v oblasti e, pracovního trhu že zajistíme bezpečnost a zdraví na pracovišti a podpoříme také poskytování e, dostupných a vysokokvalitních sociálních služeb. Pokud je o udržitelnost Evropy, tím mám na mysli aktivní řízení e, trhu práce a přechod na nízkouhlíkovou inteligentní ekonomiku a tvorbu ekologických pracovních míst. Tady bude mít klíčovou roli agenda nové dovednosti pro nová pracovní místa. Je třeba také e, podpořit a utvářet správné prostředí pro aktivní stárnutí populace a také zohlednit e, nebo zaujmout přístup flexikury, tak abychom e, zaměřili za, za, na bezpečnost pracovních míst, jejich udržení a budeme také postupovat cestou nových a dlouhodobého celoživotního vzdělávání. Pokud je o participativní Evropu, tady je třeba koordinovat s členskými státy jejich činnost v sociální oblasti, prosím, otevřené metody koordinace a sociální začlenění sociální ochranu, zaměřit se eh, na sociální dialog v celé Evropě, podpořit eh, sociálně odpovědné řízení, eh, změny v průmyslovém prostředí, včetně podpory eh, podnikové sociální povinnosti a také podpořit zavedení eh, evropských podnikových rad. Toto všechno se bude žádat podporu eh, hospodářské měnové politiky, průmyslové politiky a politiky v oblasti vzdělávání. Proto budu také úzce spolupracovat s příslušnými komisaři. Pokud o nástroje, které máme k dispozici, přechod na vizi spravedlivější, udržitelnější a více participativní Evropy, a její uvedení v realitu je možné, eh, pokud budeme přistupovat eh, k situaci rozvážně, moudře a odvážně a eh, propojíme všechny nástroje, které k dispozici máme. Máme jednak instrumenty koncepční v oblasti politiky. Komise zadává důležitou roli s tím, že usnadňuje široké konzultace a konáci sociální politiky a zaměstnanosti. Také to podpoříme daty, analýzami a vůči roli směrem k dosahování koncensu. Také máme novou schopnost zapojit se do globálního dialogu eh, v sociální oblasti. To se týká rozšiřování sociálních hodnot eh, Evropy mimo je území, zejména pokud jde o eh, agendu důstojné práce. Dále máme k dispozici legislativu v oblasti pracovní a sociální. Tu podle mého je možné posílit. Stávající směrnice musí být řádně transponovány a řádně prováděny. Abychom eh, chránili eh, pracující a jejich zájmy, eh, budeme se zabývat také oblastmi, které se týkají nových rizik na pracovišti a rostoucí mobility. Veškeré legislativní iniciativy budou podléhat <clears throat> hodnocení sociálních dopadů na základě konkrétně zjištěných skutečností, jako v případě revize směrnice o pracovní době. Dále naším třetím nástrojem je financování, eh, zejména eh, Evropský sociální fond a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a také progres. Eh, nástroj pro mikroúvěry se chystá a já věřím, že brzy dosáhneme dohody. Komise již učinila návrhy, jak pružněji nakládat se strukturálními fondy a domnívám se, že do budoucna se budou muset zabývat cestami, jak zlepšit jejich efektivnost, také, jak dostat finanční prostředky tam, kde jsou potřeba nejvíce, jak je tam dostat rychleji, a to prostřednictvím zjednodušení a lepšího, lepších systémů hodnocení. To bude důležitou součástí diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti v roce 2011 a také eh, rozpočtového přeskumu. Dámy a pánové, úspěch bude záviset na spolupráci mezi všemi zainteresovanými stranami, ale eh, neměli bychom se pouze snažit o větší růst eh, a pracovní místa. Je třeba také eh, snažit se o zlepšení života těch nejzranitelnějších, například Romů. Nesmíme je zklamat. To je odpovědností naší společnosti. Tady jde o solidaritu. V příštích pěti letech hodlám úzce spolupracovat s vámi, Evropským parlamentem, zejména s vaším eh, výborem. Evropský parlament je uhelným kamenem eh, našeho demokratického dědictví. Boj proti sociální nerovnosti a exkluzi také znamená boj s různými formami diskriminace a proto zde vítám členy výboru pro práva žen a rovnost mužů a žen a také eh, výboru pro kulturu a vzdělávání. Samozřejmě předpokládám, předpokládám že i s vámi budu do budoucna vést dialog. Slibuji vám, že své dovednosti, zkušenosti a odhodlání eh, dám do služeb Evropské unie. Eh, budu se maximálně snažit s odvahou a odhodláním sloužit našim společným evropským ideálům a zejména posilování sociální soudržnosti. Je pro mne obzvlášť uspokojivé, že portfolio, které mi bylo nabídnuto, by se mělo tak jednoznačně zaměřovat na jednotlivce, na jejich zdraví, na jejich práci, na jejich eh, blahobyt, protože konec konců o tom vlastně Evropa je. A pokud eh, na to budeme zapomínat, eh, tak to bude velmi nebezpečné. Ekonomická eh, krize je obrovskou výzvou, ale domnívám se, že nám i nabízí velkou příležitost usilovat o ještě lepší společnost a tak chci také pojímat své portfolio. Paní předsedkyně, vážené poslanci, vážené poslankyně, děkuji vám za vaši pozornost. Merci, monsieur le commissaire. Selon la règle définie... Děkujeme, děkujeme, pane Andore, za toto úvodní vystoupení. A nyní to bude první kolo, které začneme koordinátory. Nejprve za EPP, pan Čaba. Ory, máte jednu minutu. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane kandidáte, máme odpovědi na písemné otázky, které jste předložil a zde se zmiňujete o tom, že jedna z hlavních priorit je zlepšení úrovně zaměstnanosti, tvorba nových pracovních míst a rovněž se zmiňujete o tom, že se díváte rovněž na tyto směrnice, integrované směrnice, které se dotýkají zaměstnanosti na strategii roku 2020, snažíte se dosáhnout dohody s Evropským parlamentem. Ovšem to se mi nezdá pravděpodobné, protože pokud hovoříte o dosažení dohody s Evropským parlamentem v těchto oblastech, tak bychom to mohli dosáhnout pouze na základě spolurozhodování. Ovšem v únoru předložíte deklaraci, která by měla obsahovat různé zásady, principy, fakta, která se dotýkají vašich nových představ nebo myšlenek v této oblasti. A ovšem to všechno, jak si patří do minulosti. A proto bych byl velice rád, abyste nás informoval o nějakých nových prvcích této nové obnovené strategie, která se dotýká politiky zaměstnanosti. Pokud jde o strategii 2020, to je a bude jeden z nejdůležitějších úkolů nové Evropské komise. Souhlasím s váženým panem poslancem v tom, že příprava, přípravné práce v této oblasti by měly být ještě jednou analyzovány, tak abychom se opravdu velice podrobně, velice důkladně podívali na všechny záležitosti, které se dotýkají příštího desetiletí a do této práce musíme zapojit plně Evropský parlament. Samozřejmě, že tato strategie by nám měla umožnit Eh, překonat ekonomickou krizi, stávající ekonomickou krizi, to je nesmírně důležité. Podíváme-li se z dlouhodobého hlediska na tuto problematiku, jsem přesvědčen o tom, že zde existuje konsensus na půli komise, to znamená, jak důležitá je dimenze zaměstnanosti, konsolidované zaměstnanosti. Musíme využívat a opětovně se podívat na naše stávající zkušenosti, zkušenosti z minulosti, praxi, kterou jsme zavedli. Měli bychom se rovněž zabývat Lisabonským programem, který jsme v tomto ohledu připravili před deseti lety a který skutečně přinesl zásadní výsledky. Ovšem, je jasné, že bychom se měli podívat novýma očima na celou tuto problematiku právě vzhledem k ekonomické krizi. Čili pokud tuto otázku opravdu, pokud s ní uděláme jednu z našich priorit, tak si myslím, že je důležité všechno samozřejmě aktualizovat, všechno mm, přizpůsobit novým podmínkám. Ano a poté si myslím, že bychom mohli pokročit i na tomto poli. Děkujeme. Pane Jury, chtěl byste k tomu ještě nějakou doplňující otázku? Jsem nesmírně potěšen tím, že pan kandidát není spokojen způsobem, jak probíhají přípravné práce na tomto poli. Ovšem nemám pocit, že byste mi odpověděl dostatečně. Neslyšel jsem mm, zmínku o žádných nových prvcích v oblasti zaměstnanecké politiky a rovněž, jak si nemám jasno v tom, když hovoříte o nějaké možné dohodě v zásadě jakým způsobem byste chtěl dosáhnout této dohody, protože předtím, než budete představovat váš program kolegiu komisařů, možná byste to měl předložit nejdříve zde na půdě Evropského parlamentu. Pan kandidát, samozřejmě, že vám mohu slíbit to, že budu zastávat, budu bojovat za skutečně dobrý program, který bude aktualizovat celou situaci, tak aby tento program, tato strategie byla moderní, budu se snažit o velice proaktivní, proaktivní přístup, budu se snažit zapojit Evropský parlament do celého procesu, aktivně zapojit parlament, protože se domnívám, že bychom se především měli podívat na celou tuto strategii s ohledem na nedávné změny, na novou situaci. Měli bychom zdůraznit eh, oblast zaměstnanosti, ehm, určitý mainstreaming zavést do oblasti zaměstnanecké politiky a to napříč celým spektrem, celou problematikou, tak abychom vzali tuto problematiku v potaz ve všech politikách průřezově. Zároveň bychom se měli podívat na skutečné cíle z, z pohledu zaměstnanosti, pokud bychom chtěli vytvořit opravdu skutečné programy, které by měly být spojeny s otázkou ochrany životního prostředí, reagovat na výzvy v této oblasti. Zároveň nesmíme zapomínat na strukturální změny, které to sebou nese a zdůraznit za, za, samozřejmě i na problematiku budoucnosti v této oblasti. Děkujeme. Nyní poprosíme dalšího řečníka, promiňte, říká paní předsedající. Takže <clears throat> pan Cerkas má slovo. Děkuji, děkuji. Tak, tak, tak se mi to líbí. Dobrý den, vážený pane Andore. Já jsem si jistý, že dnešek je začátkem nové spolupráce, že se budeme snažit omezit a eliminovat všechny obavy, které máme v oblasti sociální Evropy. My na našich webových stránkách máme i připomínky našich občanů k dispozici a ptají se na dvě zásadní věci. Jednak je to směrnice o vysílání pracovníků, to je první záležitost, máme zde příklady, různé problémy, nejenom pokud jde o realizaci, implementaci této směrnice, ale i interpretaci, protože základní práva v chartě a zároveň všechny záležitosti, které se dotýkají smlouvy, jsou podkopávány a právě proto bychom měli eliminovat obavy na tomto poli, měli bychom se o to snažit. Pokud jde o směrnici o pracovní době, to je druhá záležitost v posledním období, teda v posledním volebním období, bezpečnost a zdraví při práci. To byla oblast, která nebyla dostatečně pokrytá, dostatečně vyřešená. Pan Barroso se v nedávné době věnoval této problematice, hovořil o tom, možná byste nám mohl nastínit určitý program nebo přehled o tom, jakým způsobem se komise hodlá ubírat v obou těchto oblastech, v obou těchto směrnic. Děkuji. Pan kandidát? Pokud je o můj přístup k těmto dvěma zásadním záležitostem, především pokud je o směrnici o vysílání pracovníků. To je první dotaz. Domnívám se, že základy této legislativy vychází z dvou základních cílů, důležitých cílů. Jednak je to mobilita, kterou chceme podporovat a zároveň ochrana práv pracujících, to je druhá, druhý cíl. Zásadním problémem v posledních letech, můžeme se podívat i na rozsudky soudního dvora, je právě interpretace těchto směrnic, protože došlo k opravdu k takovým velice komplikovaným právním sporům, případům, mnoho případů, o kterých se ani nehovoří na takových podobných fórech. Ovšem například mnoho z těchto pracovníků skončilo ve vězení nebo došlo k velice obtížným právním sporům, do kterých dokonce občas byly zapojeny i vlády. Proto si myslím, že prvním úkolem v této oblasti by měla být důkladná analýza sociálního dopadu a zapojení se do sociálního dialogu. To znamená zapojit všechny sociální partnery do tohoto dialogu, podívat se na jejich pohled, na jejich názory, na tuto problematiku. Potřebujeme nový přístup nejenom k této problematice, ale i k jiným oblastem, například směrnice, která se zabývá pracovním dobou. Směrnice o pracovní době Myslím si, že i zde bychom měli přistoupit k zásadní analýze sociálního dopadu a zároveň umožnit dostatečný čas pro naše sociální partnery, tak by se mohli vyjádřit k celé problematice. Myslím si, že obě strany určitě vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby dosáhly nějakou formu nebo určité porozumění o těchto oblastech. Nesmíme zapomínat ovšem ani na různorodost. Na různorodost evropského sociálního modelu, možná bychom měli hovořit spíše o modelech. Zároveň nesmíme zapomínat na subsidiaritu. Proto je důležité realisticky se dívat i na očekávání. Pan Orry? Pane Serkasi, ještě doplňující otázka? Ano, prosím, ještě doplňující otázka. Vážená paní předsedající, právě nyní tedy klademe otázky designovanému komisaři a ne paní předsedkyni. Chtěli bychom se zeptat na toto. Pokud budete mít novou příležitost, budete ochoten společně s poslanci pracovat na sociálních právech? Nadále pracovat na těch eh, hospodářských elementech Evropské unie? With you. Uh, and I'm ready on... Ano, to je samozřejmě mým cílem, to samozřejmě má v úmyslu a samozřejmě budou zde komplikované záležitosti, ale jednoduché záležitosti, se kterými se budou vracet, um, obracet na parlament, diskutovat o s jednotlivci, samozřejmě pokud to bude zapotřebí i na úrovni celkových skupin nebo různých orgánů Evropského parlamentu. Merci beaucoup pour le groupe. Děkuji mnohokrát a nyní za liberály paní uh, Harkinová. Děkuji, paní předsedající, paní předsedkyně. Eh, dobrý den, pane kandidáte na komisaře. Vítám vás na toto slyšení. Mám pro vás dvě otázky. První se týká vaší písané odpovědi k otázce 2, kde hovoříte o rostoucím významu globalizace a o tom, jak jsou stále více propojeny hospodářská politika a sociální politika, jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni. Mohli byste to trošku rozvést, rozvést pokud je o tom explicitní propojení mezi hospodářskou a sociální politikou a také, jaké iniciativy případně navrhnete v této oblasti. Moje druhá otázka eh, se týká pečovatelů, zejména v rodinách. Odhaduje se, že eh, cirka eh, šestina zaměstnanců pracovníků má také určité povinnosti, pokud je o péči, například starší občany. Já si myslím, že tito pečovatele zažívají určité znevýhodnění, eh, například pokud jde o flexibilitu eh, pracovní doby a podobně. Samozřejmě to spadá především do pravomoci členských zemí, ale eh, hodlá komise nějak řešit situaci pečovatelů a budou vypracovány například nějaké iniciativy, zvláštní iniciativy v rámci Evropského sociálního fondu? Pokud je o dopad globalizace, musíme využít veškerých nástrojů, které toto portfolio skýtá. V nedávných, eh, v nedávných letech byl eh, založen Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, pravidla byla potom přizpůsobena krizi a myslím si, že je možné jej uplatňovat například v případě velkých delokalizací, pokud dochází k většímu propouštění. To je určitě jedna oblast, ve které můžeme pracovat s finančními nástroji v tomto portfoliu. Jinak si myslím, že tady je určité nové směřování a totiž eh, zapojit se do mezinárodního či dokonce globálního dialogu. Jakožto důsledek krize nyní máme strukturu G20, nebo struktury G20, bylo to zapojeni i ministři práce. Eh, první tato akce proběhne v Dubnu ve Washingtonu. Myslím si, že v rámci tohoto globálního dialogu je třeba zjistit, jaké máme příležitosti a možnosti hájit evropské zájmy a také hájit evropské hodnoty v sociální oblasti. To continue with the second question, the family carers, uh... Jo, a ještě, ano, a ještě druhá otázka. Pečovatele v rodinách. To je určitě téma, kterému se budeme muset eh, vážněji věnovat než do posud. Částečně to souvisí s otázkou stárnoucí populace. V Evropě nám populace stárne a starší občané, penzisté často potřebují péči a nové přístupy, nové instituce, nové poskytovatele péče. Samozřejmě je třeba tedy ošetřit situaci starších občanů, poskytnout jim podporu. A co je rovněž důležité, je pohlížet na toto téma z hlediska fiskální kapacity státu. Myslím si, že chytrou cestou vpřed je um, uznat práci těch, kteří pečují například o své rodinné příslušníky nebo i jiné občany u sebe doma, Prosím, paní Harkenová. Děkuji, pane komisaře za vaše odpovědi. Eh, zmínil jste se o Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Možná víte, že nedávno náš výbor zaslal dopis komisaři ohledně určitého napětí v evropské politice. Nezlobte se, paní Harkenová, ale pravidla jsou taková, že doplňující otázka se musí týkat stejného tématu. Nemůžete položit další třetí otázku. No a pan komisař se o tom zmínil. No dobře, pokud jsou taková pravidla, eh, tak s vámi souhlasím, paní předsedkyně. Moje doplňková otázka tady se bude týkat pečovatelů. Vy jste hovořil o udržitelnosti penzijního systému a stárnutí populace a já bych doufala, pane komisaři, že to je také věc, ve které zohledníte pečovatele, protože mnoho eh, pečovatelů třeba eh, přestane pracovat a tím pádem přijde o své penzijní nároky, takže to je také třeba řešit v rámci udržitelnosti penzijních systémů. Ano, samozřejmě. Zelená kniha, kterou chystáme na jaro, tedy velmi brzy, bude také řešit eh, tuto otázku právě z hlediska penzijního zabezpečení a domnívám se, že určitě bude třeba zjistit, zda existují nějaké eh, zkušenosti s tím, jak eh, zahrnout pečovatele do systému eh, nároku na důchod. Děkuji a nyní za zelené paní Jean Lambert. Děkuji, paní předsedkyně. Vítáme to, co jste řekl o tom, že by se zaměstnanost měla promítnout do všech politik, měla být streamlinovaná, protože ve všech relevantních um, oblastech politiky tedy by bylo třeba zohledňovat um, otázky zaměstnanosti. Nám se zdá, že eh, jaksi pravomoce eh, komisaře s tímto portfoliem jsou trošku eh, narušovány. Ehm, já bych se není dotkla tématu, které jste také zmiňoval, klimatických změn a trvalého rozvoje, s tím, že tam jsou určité cíle pro 2020. To se bude žádat eh, výrazné změny, nejenom pokud je o nové technologie, ale také pokud je o přechod ze starých eh, znečišťujících technologií na nové, efektivnější a také toho, že by se mělo zvyšovat ekologické povědomí všech pracujících. Ale zdá se, že zatím ty eh, iniciativy vycházely z jiných částí komise, nikoli všech složek, které se věnují zaměstnanosti a sociálním věcem. Takže jak tedy zajistíte nějaké, nějaké smysluplné, smysluplné eh, návrhy pro tuto věc eh, z vašeho portfolia, tak abyste to eh, vedl oproti třeba jiným složkám komise. Já si myslím, že je třeba především nastavit kvalitní spolupráci mezi různými komisaři, Eh, nejde o, snad o utváření nějakých eh, skupin, ale prostě o koordinaci. Pokud je o eh, ta témata, která se zmiňovala, tak to byl určitě paní Heregard a, Heregard a pan Potočník, se kterým budu spolupracovat. A myslím, že spolu s nimi potom mohu zjistit, co je možné v oblasti těch takzvaně zelených či ekologických pracovních míst a budeme potom moci tuto problematiku řešit za pomoci sociálního fondu. Nedovedu si představit, že bychom v mém portfoliu nalezli finanční instrument, který by dokázal eh, podpořit tu změnu, o které jste hovořila. Um, Já bych na to ráda navázala hovoříte o formální spolupráci, ale také existují takové meziskupiny mezi jednotlivými generálními ředitelstvími. Tak to fungovalo v minulosti. Budete to propagovat eh, nebo jiné iniciativy? Pokud eh, budou existovat tyto pracovní skupiny, jak se dozvíme, kdy zasedají, jaké jsou jejich výstupy, čili jak to bude vypadat s transparentností, abychom také věděli vlastně, jakou činnost vyvíjíte. Já jenom mohu zopakovat, že budu vždy k dispozici pro diskusi, pokud zjistím, že je něco nového, eh, co by zajímalo parlament, eh, tak vás budu informovat, budu sem eh, pravidelně docházet a informovat vás o všech těchto věcech. Merci beaucoup. Um... Děkuji. Není za Angue paní Gabriel Timr. Děkuji. Dobrý den. Nyní máme Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Evropský parlament v minulém roce schválil zprávu o podporu, že sociální integrace a o potírání chudobě, která se týká i chudoby dětí v Evropské unii. Komise byla vyzvána, aby předložila obšírnou zprávu, která bude mít informace o tom, za sociální systémy, ehm, členských zemích eh, mají příjmy, které by vlastně bojovaly proti chudobě tím, že by byly minimální příjmy na jisté výši jistého procenta běžných příjmů. My jsme chtěli, aby byla posílena kritéria, aby byla také posílenější kontrola v rámci metody otevřené koordinace, která by se týkala životní situace zejména dětí. Co vy jakožto kandidát chcete učinit proto, aby se nějakým způsobem pozitivně odpověděl na tento požadavek a abyste naše požadavky co nejrychleji realizoval? I think we have to use uh, this year. Já si myslím, že bychom měli využít i letošního roku, letošního roku, který je v podstatě zasvěcen boji proti chudobě, proti exkluzi. Měli bychom zvýšit povědomí o chudobě obecně a především o konkrétních záležitostech, tam, kde vidíme palčivost těchto problémů nejvíce, a to je právě v oblasti chudoby dětí. To je opravdu jedna z takových nejmarkantnějších oblastí. Myslím si, že je jasné, že podstatě ve věku 4-5 let už eh, u dítěte se formuje to, jakým způsobem v podstatě bude se vyvíjet dále jeho či její život a proto samozřejmě je velice důležité, v jakém prostředí vyrůstá, v jakém sociálním prostředí toto dítě vyrůstá. A proto si myslím, že je velice důležité, aby potom ten život dítěte probíhal dobrým způsobem. Právě proto by Evropská komise měla reprezentovat všechny tyto různé pohledy prostřednictvím metody otevřené koordinace, měli bychom sbírat jednotlivé údaje, data, měli bychom opravdu i s členskými státy spolupracovat v této oblasti a reagovat především na problémy. Myslím si, že máme dobré zkušenosti v této oblasti na poli otevřené koordinace nebo postupu otevřené koordinace. Měli bychom o těchto dobrých, pozitivních příkladech hovořit, měli bychom o dobré osvědčené postupy šířit a měli bychom požadovat do členských států, aby přicházeli s konkrétními cíly. Já si myslím, že právě eh, potom můžeme mít opravdu aktivnější nebo lepší výsledky, pokud skutečně budou vlády postupovat tímto způsobem. Paní Cimerová, chcete ještě doplňující otázku? E, otázka se týkala zejména toho, do jaké míry je komise připravena přispět k tomu, abychom dospěli ke společným sociálním minimálním standardům nebo vyvinuli kritéria, podle kterých by se jasně ukázalo, kdy a jak je třeba z hlediska sociální politiky zasáhnout. E, ve světlé dlouhé zemi, kterou máme, máme i celou řadu organizací, které poukazují na to, že e, neustále stoubá energetická chudoba a že je velice důležité přistoupit k potírání této chudoby. Máme se jisté celý seznam návrhů, jakým způsobem bojovat proti energetické chudobě a já chci vědět, jak zda se s tímto seznamem budete zabývat a i v rámci tedy vaší práce v komise a zda předložíte konkrétní návrh návrhy boje proti chudobě. Víte, já jsem to v podstatě ještě neproskoumal, tuto oblast, jakým způsobem je propojená energetika s těmito problémy. Jsou zde, myslím si, ještě mnohem zásadnější záležitosti jak ale jste se už o tom zmínila, myslím si, že je dobré, abychom do toho začlenili nové prvky, nové oblasti. V některých ovšem regionech, v členských státech vidíme zásadní problémy se zaměstnaností, se školní docházkou, vůbec s přístupem k sociálním službám, různým sociálním politikám, různým službám v oblasti mm, rodin a tak dále. Čili toto bychom měli zlepšit a měli bychom skutečně se snažit do toho včlenit nové prvky. Děkujeme, pane kandidáte. A nyní poprosíme za ECR pana Rožiera Helmera. Děkuji, paní předsedající. Pane Audore, my T.C.R. Máme určité obavy, pokud jde o dopad, sociální dopad v této oblasti, v zaměstnaneckých politikách, pokud jde o mobilitu. A vidíme zde mnoho pravidel, které neustále jenom zvyšují náklady na pracovní sílu a snižují mobilitu, především když se podíváme na směrnici o agenturních pracovnících nebo o těhotných um, pracovnicích nebo o pracovní době, čili opravdu obrovský seznam. Samozřejmě, že určitě chápete, že že to, že bude, když bude práce dražší, tak to sníží poptávku a budeme mít větší nezaměstnanost. Co chcete udělat, abychom snížili tyto, toto zatěž, tuto zátěž, tak abychom zlepšili subsidiaritu, abychom využili fond pro přizpůsobení se globalizaci. Zdá se, že nemá dostatečný dopad. Většinou využíváme ty prostředky na různé konzultační činnosti a většinou dochází například právě k té delokalizaci, jak tomu bylo u společnosti Dell z Irska. Jakým způsobem budete reagovat? reagovat na tuto problematiku. Pokud jde o regulace této oblasti nebo pokud jde o nějaké další předpisy, já si nemyslím, že by to zvyšovalo zátěž. Já si myslím, že je to o pracovníci, že je to zlepšování jejich podmínek pracovních, zlepšuje to podmínky zdraví, ochrany při práci. To je nesmírně důležité. A i když ve většině oblastí, pokud jde o sociální politiky, zaměstnanecké politiky, zde funguje subsidiarita, to znamená, že členské státy a vlády jsou zodpovědny na tomto poli. Myslím si, že bychom nesměli, neměli zapomínat ani ani na to, že Evropa má na tomto poli rovněž určité odpovědnosti. Já jsem ekonomem, to máte pravdu. Ovšem nemyslím si, že pracovní síla nebo práce by měla představovat jednu z mnoha komodit. Přece cena knih nebo nábytku nebo aut, to přece nemůžeme srovnávat s pracovní sílou. Tam v těchto oblastech vidíme mnohem větší volnost, pokud jde o ceny, ovšem u pracovní síly jde o příjem lidí, jde o živobytí lidí, o Eh, životaschopnost eh, rodin, o jejich přežití. To znamená, že skutečně, když hovoříme o ceně pracovní síly, tak nesmíme zapomínat právě na tyto aspekty. A s ohledem na otázku týkající se Fondu pro přizpůsobení se globalizaci, to je relativně mladý, nový nástroj, měli bychom mm, se sbírat všechny údaje, důkazy, informace i možné anomálie. Měli bychom to všechno dát dohromady. Myslím si, že tento fond obecně řečeno je dobrým nástrojem, inovačním nástrojem, snaží se reagovat na problematiku propuštěných lidí, to je hlavním cílem, to si myslím, že je dobré a pokud se využívají jeho prostředky na konsultační účely a pokud by tyto konsultační poplatky nebo um, platby byly nějaké excesivní, tak bychom to měli re, um, analyzovat s tím souhlasím, ovšem nejdříve musím vidět fakta. Pane Andore, děkuji vám. Zdá se, že si neuvědomujete to, že když zvýšíme práva těch, kteří pracují, to může mít dopad právě na zredukování pracovních možností těch, kteří nepracují nebo kteří jsou mimo pracovní místa. To znamená, že mám pocit, že si zavíráte oči před realitou dynamiky pracovního trhu. Vidím, že údajně popíráte své členství v komunistické straně, ovšem jste proti globalizaci, jste proti tržní ekonomice, proti NATO, dokonce i proti maastrichtským kritériím. Uvědomujete si, že je zde veliká část našeho Evropského parlamentu, která má pocit, že tyto faktory v podstatě podkopávají vaši vhodnost na, jakožto kandidáta na tento post? Mám trochu pocit, že to je misinterpretace eh, mých postojů a opravdu přehánění mých názorů, které jsem v minulosti či kdykoliv v současné době představil. Myslím si, že to je opravdu zavádějící a za jednu minutu nebudu schopen reagovat na všechny tyto věci, které bych rád prodiskutoval samostatně. Děkujeme říká paní předsedající, a teď za EFT paní Mara Bizoto. Dobrý den, pane kosmicaři. Řekli jste, že budete pracovat na tom, aby iniciativy komise odpovídaly potřebám pracovníků. Já se obávám, že bohužel vy jste nic neřekl, nic o problematice, která se souvisí přistě, se přistěhovalectvím z třetích zemí. Hovořili jste o chudobě, o zaměstnancích a dalších věcech, ale neřekli jste nic eh, k tomu, že je důležité nějakým způsobem omezovat migraci. Jde o to, že se máme desetitisíce Evropanů a ti přeci musí být upřednostněni, protože oni ztratili svou práci. Není možné, že je, tedy, promiňte, je třeba zohlednit, že zde nejsou pracovní místa pro všechny a bohužel toto je pole, které se nabízí možným sociálním konfliktům. Bohužel váš čas vypršel, takže pane komisaři, prosím o odpověď, máte dvě minuty. Pokud jde o imigraci, já skutečně nechci obhajovat nějaký koncept pevnosti evropské to rozhodně ne, protože jsem přesvědčen o tom, že imigrace by měla být nahlížena jakožto složitý problém v globálním kontextu, v kontextu globální ekonomiky, že bychom na ní neměli nahlížet pouze jakožto na problém, ale rovněž i jakýsi zdroj Často, když, když eh, dochází k migraci, tak vidíte, že se určité společnosti obohacují, protože to přináší určité bohatství, možnosti, kapacity ze strany těchto imigrantů. A v historii lidstva jsme imigraci vždy viděli, v některých obdobích častěji než v jiných, občas to vytvářelo určitá napětí, ovšem myslím si, že je důležité uvědomit si, že to má a nese sebou i pozitivní aspekty, humánní aspekty a i když je pravda, že v nedávné době v některých zemích, kde ta imigrace byla či vidíme trochu určité problémy. První, dokonce i druhá generace těchto imigrantů není schopná se integrovat do většinové společnosti a tomu musíme věnovat větší pozornost. Právě proto například se předseda rozhodl o to, že udělíme této oblasti větší prioritu a v podstatě i do názvu mého portfolia začlenil tuto oblast. Právě proto musím věnovat této problematice větší pozornost, ovšem rozhodně ne, nebudu k tomu přistupovat očima nebo z pohledu exkluze. Budu spolupracovat především s komisařkou Malstromovou a Redingovou. Pokusíme se i o to, aby právní, sociální stránky této problematiky byly vyřešeny konzistentním způsobem. Řešeny konzistentním způsobem. Eh, ano, řekli jste, jak to vidíte vy, ale já si myslím, že by měla být eh, přistěhovalická politika zrevidována celkově a ne pouze ze sociálního pohledu. A další otázka. Osoby, které mají potíže, dostanou pomoc ze svých rodin, protože pro, je, paní je, přepis, to je přednušena. Prosím, soustřeďte se na svou původní otázku. Je to další otázka, která souvisí s mou původní otázkou. Krize nám ukázala a naskytla možnost zjistit, jak důležitá je původní rodina, že rodina má sociální a morální hodnotu a jakým způsobem eh, se budete snažit podpořit rodinu, tradiční rodinu, protože takováto potvora podpora by mohla být důležitá i z hlediska sociální a hospodářské krize. We have to... Já s vámi souhlasím, je třeba věnovat pozornost rodinám. Domnívám se, že toto portfolio v krátkodobém hledisku má jen málo nástrojů, které by umožňovaly přímo vstupovat do podpory rodiny, ale můžeme samozřejmě spolupracovat s vládami členských zemí a vést se k tomu, nebo případně jim i pomáhat s tím, aby věnovali více pozornosti rodinám, širší rodině nebo větším rodinám, podpořit tady větší rodiny sice jak dvěma dětmi. kde také často je větší eh, riziko obtížnější eh, sexuální situace. Děkuji, eh, tím jsme tady vyčerpali koordinátory a nyní přistoupíme k otázkám dalších členů výboru. První otázku jménem EPP položí paní Sary, paní Esaja Sary. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Andore, Abychom dokázali vystoupit eh, z krize, potřebujeme velmi konkrétní strategii na podporu zaměstnan- eh, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti evropských podniků. Jak se domníváte, že flexikurita souvisí s konkurenceschopností evropských podniků? Eh, mohl byste ve své odpovědi také poskytnout definici flexikurity, protože různí lidé ji chápou různě a také ve své písemné odpovědi jste uvedl, že podporujete flexikuritu tam, kde je správně interpretována. Takže co znamená tu správnou interpretaci flexikurity podle vás? Flexikurita to je obtížný termín. Například je velmi obtížné to přeložit do mé mateřštiny, je to prakticky nemožné. Jde o kombinaci dvou eh, pojetí, eh, flexibility a eh, jistoty. A jde vlastně o uznání faktu, že pokud jedna či druhá složka je příliš zdůrazněná na úkor širšího cíle zaměstnanosti a sociální ochrany, tak to není, tak nastává problém. Čili je třeba eh, řešit obě ty složky naraz. Ovšem a proto jsem také hovořil o případné chybné interpretaci. Nejde o to, že by šlo pouze o odpovědnost jednotlivce. Jde také o to, eh, jak je organizována práce v podnicích. Jde o nastavení lepších podniků mezi obchodními organizacemi a jednotlivci. Proto jedním z klíčových témat zde jsou flexibilnější smlouvy pro zaměstnance, ale zároveň druhým důležitým bodem je celoživotní vzdělávání. Tedy usnadnit rozvoj dovedností, a to opakovaně pro pracovníky, tak abychom jim pomohli vyrovnat se s novými výzvami nebo eh, případným přechodem na jinou práci v pozdějším období jsou zde jiná témata, například eh, aktivní politika trhu práce, nebo měli bychom také zmínit, jaký typ sociální ochrany existuje, jak se zachází s nezaměstnanými, eh, jaká, jaké jsou režimy dávek nezaměstnanosti v různých zemích. Domnívám se, že Přístup flexikurity pomohl poměrně velkému počtu podniků v, v nedávné době projít krizí, protože eh, dialog eh, a organizace eh, věcí mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci se daří lépe přizpůsobovat novým podmínkám. Jde také o to vyvarovat se ztrát lidského kapitálu a tím tedy jde i o to podpořit konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost a e, růst ekonomiky, to je klíčové, e, pokud je e, o snahu podpořit zaměstnanost. Souhlasíte s obecnými hospodářskými přístupy, ekonomickými přístupy k podpoření zaměstnanosti? Některé země například respektive země, které musí vycházet z masterských kritérií a kritérií paktu růstu a stability. Vy zastáváte tento obecný, ten společný hospodářský pří, ekonomický přístup? Když hovoříte o soudržnosti v Evropě, tak jde o územní soudržnost, sociální soudržnost a také hospodářskou soudržnost. A právě té hospodářské se, myslím, týká vaše otázka, jak jsou tedy uplatňovány ty obecné zásady. Já se domnívám, že je velice důležité zachovat společné zásady a společná pravidla, ovšem je třeba je uplatňovat zodpovědně. Eh, co jsme zaznamenali v souvislosti s krizí je to, že komise eh, přijala ta správná rozhodnutí ohledně paktu růstu a stability. Byla učiněna rozhodnutí ohledně fiskálních politik v průběhu krize já se domnívám, že tedy na jedné straně je důležité mít nastavená společná pravidla, ale jejich aplikace vždy eh, musí, eh, v jejich, při jejich aplikace vždy musíme reagovat na aktuální podmínky. Pokud o masická kritéria, eh, tady je to otázka jednotnosti. Zda tato kritéria, která byla nastavena před více jak 20 lety, se vztahují nebo tady mají být uplatňována za všech okolností či nikoli. Děkuji a nyní za socialisty pan Sergio Koferaty. Děkuji. Pane Andore, řekl jste, že chcete pomocí své práce přispět k tomu, aby evropská strategie, tedy strategie EU 2020, byla realizována. To je velice pozitivní záměr. Vy jste také připomenul, že jedno z důležitých témat v této dramatické situaci, kterou dnes všichni prožíváme, dobře víme, že máme problém zaměstnanosti střednědobé, dlouhodobé. Je to zaměstnanost, který se týká velkého počtu občanů. A zatím jakožto problém vyřešena není. Chtěl bych proto vědět, zda si myslíte, že by bylo účelné, aby hospodářská politika unie a další politiky, které byly zamýšlené jako politiky pro vytváření nových pracovních míst, aby tyto politiky neměly být podrobeny takovému systému, který by obsahoval jednak podněty, impulzy, ale na druhé straně i sankce, tak, aby mohl být účinný. Indeed, it... Nezaměstnanost je skutečně nyní závažným problémem a jistě nezaměstnanost budeme mít vždy navzdory eh, těm nejlepším snahám, ale musíme se pokoušet měnit eh, mm, trendy v nezaměstnanosti a na druhé straně také trendy v zaměstnanosti a usilovat eh, o cíl plné zaměstnanosti. To je cíl dlouhodobý. Domnívám se, že je třeba podržet si vlastně Ehm, jako ideál plnou zaměstnanost, ale nyní eh, musíme hledat nejlepší cestu z krize, tak abychom minimalizovali její dopady na zaměstnanost. A dále je třeba se zamýšlet nad tím, jak řešit nezaměstnanost v těch zemích, eh, kde tento problém byl výrazný již před krizí. Myslím si, že je důležité si uvědomit, že v 80. a 90. letech to již byl závažný problém byly některé země v Evropské unii, které i v obdobích hospodářského růstu bojovaly s nezaměstnaností ve výši 10 či více procent. Domnívám se, že to je skutečně problém a musíme hledat cesty, jak toto procento snížit. Samozřejmě mnoho budou vykonávat členské země, ale koordinace politik zaměstnanosti by měla pomoci problém řešit. To znamená, není možné se zaměřovat pouze na ten celoevropský průměr, protože existuje velká různorodost eh, v situaci v jednotlivých zemích. Je třeba tedy rozlišovat mezi jednotlivými zeměmi, ale také mezi sektory ekonomiky a mezi věkovými skupinami pracujících. Plná zaměstnanost může být uskutečněna pouze, pokud budeme mít stálý, neustálý hospodářský růst. A aby to bylo hodnověrné, potřebujeme během krátké doby konkrétní akce. A proto si myslím, že sociální soudržnost je základem jakéhokoliv konkurenceschopného modelu. A to nyní a v budoucnu to nebude jinak. Vy nemyslíte si, že by jistá koordinace, která by zapojila i parlament, že by takováto koordinace byla účelná. Tímto způsobem by bylo možné koordinovat efektivním způsobem akce různých jednotlivých komisařů, protože pravděpodobně nebude stačit, když budete využívat vy pouze své kompetence. Jak jsem řekl úvodem, budu muset velice úzce spolupracovat s komisařem příslušným pro průmysl, hospodářství, ehm, respektive hospodářské měnové záležitosti. A jak si představuji tuto spolupráci, řekl bych, že toto jsou tři klíčová portfolia, která určují hospodářskou politiku na evropské úrovni. Pokud je o zaměstnanost, Eh, nástroje a kapacita, eh, kapacita, eh, která k dispozici v mém portfoliu je rozhodně omezená. Může řešit stranu nabídky, ale to, co se děje na straně poptávky, převážně závisí na působení jiných portfolií v rámci komise. Proto musím s těmito komisaři spolupracovat. S panem Tánem, s panem Renem budu muset jednat o tom, jak podpořit investice. Čili nejde pouze o nějaké snění o růstu, vyšším růstu, 2%, 3%, to se zdá být ambiciozní cíl, ale nejprve eh, tady se musíme eh, bavit o tom, jak dosahovat vyššího hospodářského růstu a zamýšlet se také nad tím, jak zajistit poté eh, větší investice v Evropě. Děkuji mnohokrát. Nyní za EPP pan Adam Kosa. Köszönöm a szót. A közvetlenül határ... Děkuji, paní předsedkyně. Nařízení 802.008, toto nařízení se týká um, osob s postižením. A toto nařízení se zabývá také malými a středními podniky, protože tyto podniky zaměstnávají největší počet lidí s postiženími. V tomto nařízení máme určitá omezení, která nezaručují svou úroveň zaměstnanosti. V posledních měsících eh, čelíme hospodářské krizi a mzdová podpora se snížila o 75 to vede k velice obtížné situaci. Já jsem se zeptal pana Benoza a pana Almuni, ale oni odpověděli, že to ovšem spadá do národních kompetencí, do kompetencí členských států. Já s touto odpovědí nesouhlasím, protože máme 50 milionů lidí s postižením. Chci se proto zeptat, zda plánujete revizi tohoto nařízení a pokud ne, jaké další kroky budou zaveněny pro to, aby se zvýšila zaměstnanost lidí s postižením? Co se týká revize nařízení, tu to revizi v současné době neplánuji, nemohu vám slíbit nic konkrétního, ale rozhodně se tou otázkou, jakožto takovou, budu zabývat. Samozřejmě si také myslím, že není přijatelné, pokud slabí členové společnosti, jako například lidé s postižením, musí čelit dopadu hospodářské krize. To přijatelné není. Zda to spadá do kompetenci jednotlivých členských států či do kompetenci Evropské unie, to je samozřejmě otázka. Evropská unie se gene obecně zabývá otázkou nediskriminace. Samozřejmě, na evropské úrovni zde tedy máme úkol zabývat se nediskriminací. Musíme spolupracovat národními státy, musíme je konzultovat, tak abychom tuto nedůstojnou praxi mohli odstranit. Děkuji. Kérem, szeretném hangsúlyozni, hogy 50 millió fogyatékkal... Chtěl bych podtrhnout jeden aspekt. Jedná se o osoby s postižením. Takových osob je v Evropě 50 milionů. A to jak v Evropě, tak v Maďarsku 90% těchto osob nepracuje. Tímto způsobem je nezaměstnanost eh, u lidí s postižením velice vysoká. Proto potřebujeme podporu. Pokud malé a středně velké podniky nedostanou podporu, nebudou schopné zaměstnávat osoby s postižením. Například eh, v Německu máme předpisy, které říkají, že je třeba zaměstnávat osoby s postižením. Pokud takový podnik nezaměstná osobu s postižením, je postižen sankcemi. V jiných členských státech Evropské unie se spíše podporuje vytváření pracovních míst pro osoby s postižením. Jaké řešení se vám zdá lepší a vhodnější? Valószínűleg mind a két eh, irány fontos függően attól. Pravděpodobně jsou oba dva přístupy k řešení důležité. Závisí to na konkrétních možnostech jednotlivé země a také na zkušenostech o které se taková konkrétní země může opřít. Z obecného hlediska není možné postupovat v sociální a zaměstnanecké politice ve velkých krocích, ve velkých skocích kontextu, kterému čelíme, musíme očekávat od každého členského státu, aby vytvářel lepší řešení této oblasti. Právě tyto velké rozdíly mezi osoby s postižením a bez postižení, jak je zmínil pan poslanec, jsou samozřejmě velice závažné a my opravdu budeme očekávat řešení čitelce od členských zemí. Nyní za, za socialisté demokraty pan eh, Frederik Darden. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Můžete se ukázat panu komisaři. Tady eh, ten, máme teď rok boje proti, Evropský rok boje proti chudobě, to už tady zaznělo. E, politické cíle pro boj proti chudobě třeba nastavit na všech úrovních, zejména abychom e, odstranili extrémní formy chudoby, abychom rozrušili ten kruh předávání chudoby z generace na generaci. V této souvislosti jste zmiňoval význam otevřené metody koordinace, která by byla viditelnější a efektivnější pro sociální začlenění. A konkrétně za to, e, jaké budou vaše konkrétní kroky ve dvou oblastech. Nejprve sociální začlenění Romů o kterém jste se zmiňoval. Jak konkrétně chcete navázat na práci vašeho předchůdce u tohoto pačového tématu a dále chudoba dětí? Eh, navzdory eh, příslibu boje proti tomuto eh, jevu, tento jev přetrvává. Je to, jde o to doporučení v této věci. Pokud mám správné údaje, Belgie má určitou představu, je možné Eh, belgické předsednictví, že to přestalo. je možné spolehat se na vaši podporu a jaké by byly cené nástroje eh, proti tomuto riziku. Děkuji. First question about, eh, the Roma. I would like to... První otázka o Romech. Chci vzdát hold svému předchůdci, panu komisaři Špidlové. Domnívám se, že bylo obrovským výsledkem uh, Eh, nastolit vlastně romskou otázku na evropské úrovni. Samozřejmě se tato problematika stala viditelnější po rozšíření. Ale rád bych zdůraznil, že to není pouze sociální problém v těch takzvaných nových členských zemích. I když samozřejmě v některých těchto členských zemích je větší eh, romská menšina, ale je to transnárodní, nadnárodní, evropský problém, je třeba k němu přistupovat strategicky. Složky komise již eh, koordinovaně vypracovaly některá dobrá řešení eh, s tím, že to koordinovalo DG pro zaměstnanost. Ve spolupráci s paní Redingovou bychom měli zajistit lepší viditelnost eh, a koordinaci této činnosti na politické úrovni. Domnívám se, že je také třeba se eh, zabývat tím, eh, zda existuje na evropské rovině další zdroje, které by zaštítily činnost členských zemí ve smyslu většího začlenění a lepší integrace. Já jsem se již zmiňoval o chudobě dětí, takže bych nyní rád eh, propojil tyto dvě otázky. Protože v zemích jako Maďarsko například, Marovské zemi, tyto dva problémy spolu výrazně souvisejí, překrývají se. Já jsem si vědom toho, že belgické předsednictví připravuje eh, určitý zásadní návrh ohledně chudoby dětí a samozřejmě budu s tímto předsednictvím spolupracovat na této věci. Merci. Eh, Děkuji, pane komisaři, za vaši odpověď. A možná dovolíte-li doplňkou otázku, pokud je o sociální začlenění. Domníváte se, že cíle doporučení ve věci minimálního příjmu eh, je něco, co bychom si mohli představit v členských zemích? Já se domnívám, že je třeba pracovat na minimálním příjmu Ovšem tady nemohu eh, rychle improvazeně poskytnout odpověď. Já vím, že v některých zemích existuje minimální mzda a legislativa v této věci. Je třeba vyjít ze zkušeností těchto zemí a také se zabývat situací těch zemí, kde tato legislativa eh, chybí, protože eh, je to otázka o které rozhodují členské země. Je třeba respektovat princip subsidiarity, eh, i když samozřejmě se snažíme o zavádění lepších standardů. Děkuji. Eh, pane kandidáte na komisaře, eh, nyní dostane slovo naše místo předsedkyně, paní Elizabeth Lin z, ze skupiny Liberálu. Děkuji mnohokrát. Členství v odborech klesá všude v Evropské unii v současné době. Domníváte se, že ti, kdo nejsou v odborech, eh, jsou řádně zastoupeni v procesu rozhodování? A souhlasil byste s tím, že je třeba zaručit rovné právo vstupovat či nevstupovat do odborů? A eh, v zájmu těch, kdo nejsou v odborech, respektive zájmy těch, kdo nejsou v odborech, by měly být eh, rovné zájmům těch, kdo jsou v odborech. Tady příklad směrnice o pracovní době, na ta jsme pracovali v minulém funkčním období. Odbory tvrdili, že opt-out Eh, by měl být zrušen, eh, že jde o práva pracovníků, eh, respektive Um, ale řada pracovníků, ať již to v odborech či ne, pracují přes čas a mne by zajímalo, zda se domníváte, že pracovníci mají mít právo na přesčas. Děkuji. First of all, uh, the opt-out. Since we have economic and... Uh... Takže opt-out. Jelikož máme hospodářskou a měnovou unii, tak eh, se domnívám, že optauty nebo teda výjimky obecně nikdy nejsou nejlepším řešením. Vždycky bychom měli přemýšlet eh, nejprve o pravidle, které by měly nebo mohly být aplikovány v jednotlivých zemích. Ovšem existuje-li nějaká zásadní překážka, která brání aplikaci nějaké celkové evropské směrnice předpisu v té které zemi, tak ano, existuje možnost požádat o výjimku. Výjimku možná spíše dočasnou. Nesmíme zapomínat na časové hledisko těchto výjimek, těchto optautů. Musíme přemýšlet o všech těchto záležitostech. Musíme samozřejmě to řešit v dlouhých jednáních a tak dále. Ovšem to by nemělo mít eh, dopad na základní práva, to znamená, pokud je o členství v odborech nebo jaký je přístup k těm, kteří jsou členy odboru a naopak těch, kteří nejsou odborově organizováni. To si myslím, že je otázka, mm, kde základní práva musí mít přednost. No a pokud jde o dobrovolné přesčasy, To je věc, na kterou bychom se měli podívat. Ovšem nejsem si jistý, zda zde mohu přednést nějaké obecné řešení nebo zda existuje. Já osobně si myslím, že pokud je to dobrovolný předčas v určitém období, v nějakém širším kontextu směrnice o pracovní době, tak bychom měli najít čas, měli najít prostor pro ochranu těchto pracovníků, protože se to dotýká i zdraví a bezpečnosti při práci, čili ano, měl byste mít být prostor pro nějakou dobrovolnost tento, v této oblasti, která by mohla překročit daný předpis, ale pouze za splnění určitých předpokladů. Děkuji. Asi víte, že nepublikovaná, nepublikovaný návrh zprávy komise hovoří o tom, že existuje 14 členských států, které využívají této výjimky. Mnoho členských států, mm, které v podstatě hovoří většinou o tom, že jsou zde autonomní pracovníci nezávislí, nebo že se využívají, nebo že pracují, pracující na ně, základ několika smluv. Myslíte si, že to, je, že to je problém? A pokud jde o určitý patový stav v oblasti směrnice o pracovní době, možná řekněme, že bychom se na oblast zdravotnictví mohli podívat samostatně a poté předložit návrhy v této oblasti, této směrnice mm, například pouze pro specificky pro zdravotnictví a vně ostatních sektorů. Souhlasím s vámi, říká pan kandidát, že jakmile budeme mm, opět analyzovat směrnici nebo pracovat na směrnici o pracovní době, musíme přijít s novým přístupem. Sektorový přístup by mohl být jedním z těchto přístupů. Mohl by to být nový pohled. Musíme se poučit s eh, problematiky předchozích snah o revizi této směrnice Optál to sám o sobě to není nějaké zneužívání, to, že optál existuje, to v podstatě pouze hm, poukazuje na to, že realita v jednotlivých členských státech je jiná, je různá, na to nesmíme zapomínat, jakmile otevřeme tuto diskuzi opět. Děkujeme, říká paní předsedající, a nyní za EPP paní Režina Bastos. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Pane designovaný komisaři, víte, že nezaměstnanost u mládeže v minulém roce silně vstoupla. Pět milionů mladých lidí v Evropě jsou nezaměstnaní. Minulý roce schválil Evropský parlament Návrh na změnu rozpočtu tohoto roku byl předložen tento návrh portugalským poslancem a tento návrh má zakládat nová pracovní místa pro Erasmus a také pro eh, osoby, které hledají své první pracovní místo. Proto se vás chci zeptat, pane Andore, víte něco o tomto záměru a hodláte založit takovýto program Erasmus pro osoby, které hledají své první zaměstnání a k jakým opatřením chcete přistoupit v rámci potírání nezaměstnanosti u mladých lidí. I don't know yet. This. Já tento program zatím neznám, jsem obeznámen pouze s programem Erasmus pro vyšší vzdělávání, ovšem samozřejmě, že ehm, se rád poučím o tomto novém programu. To je právě dobrý příklad možné spolupráce mezi parlamentem a Evropskou komisí. Samozřejmě, že mě zajímají konkrétní návrhy v tomto ohledu. Je jasné, že komise je ta, která předkládá tyto iniciativy, to je pravda, ovšem na to se ještě budu muset podívat. Tato problematika nezaměstnanosti mladých lidí, to je mm, zásadní problematika. V některých zemích dosahuje 35 především v důsledku ekonomické krize. Ohrožuje to, nebo mm, následkem krize by totiž mohla vzniknout doma ztracená generace. A pokud by nám takové návrhy mohly pomoci, pomoci, řekněme, nejenom odvrátit to nejhorší, ale zároveň přispět k nějakým novým řešením, tak v tom případě si myslím, že to portfolio by opravdu mohlo podporovat celou oblast. Máme sociální fond, který by rovněž mohl být využit ten, tímto směrem. Děkuji mnohokrát, pane kandidáte. Mrzí mne, že jste doposud nevěděl o tomto programu, který se určitě zaslouží uznání a podporu ze strany společenství. Doufám, že se o něm eh, brzy dozvíte více. Ráda bych zdůraznila ještě eh, jednu věc, eh, která souvisí s nezaměstnaností mladých. Je celá řada mladých, kteří hledají první zaměstnání, ale některým z nich se to nepodaří, prostě ta pracovní místa nejsou. Jaká opatření byste navrhl pro členské země, které, eh, které nedávají dávky v nezaměstnanosti lidem, kteří nikdy zatím neměli práci, protože pak je to taková hlava 22. What we can support and what... To, co bychom měli podpořit, to jsou především programy členských států, které se snaží poskytovat pracovní místa pro tyto vyloučené skupiny. Protože pokud to existuje v určitých konkrétních lokalitách, řekněme, některé regiony v konkrétních zemích potřebují zacílené konkrétní programy pro řešení této problematiky. Máme k dispozici už dobré experimentální zkušenosti, experimentální práci, programy z jednotlivých členských států, které se snaží reagovat především na problematiku oblastí venkova a tak dále. Sociální program Sociální fond máme k dispozici, ovšem přijdou členské státy rovněž s kvalitními řešeními, tak je můžeme financovat. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní opět za EPP paní Danuta Jazlověcká. Paní komisař. Děkuji. Pane kandidáte na komisaře, ve svém úvodním slovu jste eh, zdůraznil, jaká je současná situace. Vím, že když se někdo chce stát komisařem pro zaměstnanost a sociální záležitosti, tak podle, našeho, podle naší představy to měl být vizionář, který se bezprostředně pustí do práce a nebude ten počáteční čas, tu počáteční dobu trávit tím, že se seznáme s problematikou. Takže pokud eh, chcete eh, provádět eh, tu příslušnou politiku, musíte využívat různé nástroje. Jedním z nich je Evropský sociální fond, který byl vytvořen před pár lety i v době před krizí nebyl příliš efektivní, nebyl využíván plně. Jak tedy hodláte modernizovat tento fond a Domníváte se, že eh, budete chtít vyloučit eh, Evropský sociální fond z politiky soudržnosti, eh, podobně jako je to nyní? A jak hodláte nakládat s Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci? Děkuji. Sociální fond je součástí této oblasti a to nesmírně důležitý prvek politiky soudržnosti. Soudržnost je široký koncept Hovoříme zde o sociální, ekonomické, teritoriální kohezi nebo soudržnosti a toto patří do pilíře sociální soudržnosti. Já si myslím, že by to mělo zůstat součástí tohoto pilíře. Samozřejmě, že zde existuje prostor pro lepší předpisy, autonomnější ehm, řízení sociálního fondu a tak dále. Všem neměl by být oddělen od konceptu, od celkového konceptu soudržnosti. Tento sociální fond by rovněž mohl být modernizován je možné zapojit do něj nová inovační řešení, například finanční inženýring. V této oblasti už máme zkušenosti a myslím si, že existují i možnosti spolupracovat s Evropskou investiční bankou, převzít určité dobré zkušenosti v této oblasti. Existuje zde několik programů, které byly vytvořeny v posledních letech, Jasper, Jessica a podobně. To jsou programy, které poskytují právě ty dobré zkušenosti o tom, jak propojit různé typy financování finančních prostředků. Hovořím o tom proto, že velice často to, jak si děláme velice ostrý rozdíl mezi tržní ekonomikou a tou částí ekonomiky, která je financována redistribučními prostředky. Já si myslím, že bychom se toho měli vyvarovat, protože i pokud některé aktivity, pokud některá část hospodářství musí být, řekněme, financována z veřejných zdrojů, tak i v tom případě přece musí existovat určité propojení. A ta možnost toho, že i tyto oblasti, které, řekněme, dočasně byly financovány z mm, veřejných zdrojů, se dostanou poté do té hlavní části tržní ekonomiky. Pane kandidáte, musím přiznat, že stále ve vás nevidím vizionáře a stále nemám jistotu, že pokud budu pro vás hlasovat, tak budu vědět, že hned od prvního dne e, se budete dobře orientovat, protože to finanční inženýrství, o kterém jste hovořil, to jsou pohá technická řešení. E, ale zatím jste eh, nepřednesl nic obsažného, žádný obsažný návrh. Doufám, že ten fond vyjmete eh, z politiky soudržnosti, <laughs> ale chybí tady odkazy nebo napojení na trh práce. Tento fond podporuje jenom velmi malou skupinu lidí, tím zvyšuje životní úroveň, ale nezasahuje to e, nějakou širší skupinu obyvatel a trh práce to také nemá žádný přínos. Jak to hodláte změnit? I'm not sure if I understand the question. I think uh, uh, it's Nejsem si celá jistý, co jsem pochopil tu vaši otázku. Ano, asi 9 až 10 milionů lidí, to víme, to jsou čísla, která, to znamená osoby, které využívají sociální fond. Samozřejmě, že pro tyto lidi to znamená úžasný nástroj, skvělý instrument a já jsem už hovořil o tom, jakým způsobem bychom mohli modernizovat uh, tento nástroj. Samozřejmě, že to první období nebo první zásadní priorita nové komise bude program 2020 a poté zaměstnanost a i tento nástroj přijde nebo vezmeme v potaz. Děkujeme, říká paní předsedající, a nyní za socialisty a demokraty, paní Jutta Steinruck. Vážený pane Andor, ve své písemní odpovědi jmenujete jako jednou z nejdůležitějších vašich oblastí boj proti finanční a hospodářské krizi. Pomocí jakých opatření by měly členské státy konzolidovat své veřejné rozpočty a je možné to učinit bez další ztráty pracovních míst a bez dalších dopadů na zaměstnance? A navíc v některých evropských členských zemích v důsledku finanční krize došlo ke snižování důchodu. Co učiníte proto, aby důchody v Evropě byly bezpečnější a jistější? The experience of various member states is Zkušenosti členských států na tomto poli jsou různé, to znamená pokud jde o dopad krize na jejich fiskální, finanční situaci, pokud jde o sociální zabezpečení, penze. Já osobně si myslím, že hlavní otázka pro mě je, jak spolupracovat s Olim Renem, s panem Tajanem na té strategii toho, jak překonáme krizi, jak z ní výjdeme. To není individuální nějaká strategie. Já mm, přece, když se podívám na celou tuto oblast, tak se budu dívat samozřejmě hlavně na e, zaměstnanost, ovšem bude to otázka kolegiálně, celého kolegia. Musíme na tom spolupracovat. Primárně to není pouze otázka pro mě, je to především, to bude ležet na bedrech pana Rena, jakým způsobem bude makroekonomické politiky koordinovat v jednotlivých členských státech především tam, kde krize měla za následek obrovský deficit. Osobně si myslím, že to bude velice podrobný proces. Není žádný důvod, abychom zde nějak pospíchali nebo to uspíšili, protože různá opatření, které jsme vytvořili a které jsme zaváděli v posledních dvou letech s cílem zabránit eh, pádu ekonomiky nebo příliš rychlému pádu nebo zvyšování nezaměstnanosti. Všechny tyto, všechna tato opatření poté budeme muset stahovat velice opatrně, pomalu, tak aby členské státy, aby vlády měly dostatek času, aby mohly celou tuto, celé toto cvičení nebo celou tuto záležitost, aby sledovali opravdu velice pozorně a nesmí zapomínat na zaměstnanost v tomto ohledu. Penzijní systémy utrpěly v některých zemích, ne ve všech zemích, ale je pravda, že nejde pouze o reálné, ale i nominální hodnoty v některých zemích, teda penzí, nominální hodnoty, které byly sníženy v některých členských zemích v důsledku v důsledku reakce na krizi. Děkujeme. Pane komisaři, možná ještě bude možnost při doplňující otázce odpovědět na tuto, na tuto problematiku. Děkujeme. Pani Stein. Ehm, v minulém legislativním období, chci se vrátit znovu k tématu důchodu, se nedospělo k schodě, která se týkala možnosti přenosu um, jakýchsi nároků na důchod. Chcete se k tomuto tématu vrátit? Ano, určitě. Přenositelnost důchodu je určitě otázka, eh, která souvisí ne eh, s jednou, ale s mnoha základními problematikami společnosti a práce, trhu práce. Eh, jednou z těchto problematik je mobilita, další z nich je stárnutí populace. Brzy se objeví nová zelená kniha o důchodech, o starobním důchodu a toto bude východisko pro návrat k této otázce a pro nastavení harmonogramu s tím, že tedy se v našich plánech zaměříme na aktivní stárnutí a v této souvislosti bude také možné řešit i související otázky, ale určitě tedy otázka přenositelnosti je něco, k čemu se budeme muset vrátit. Děkuji a nyní za zelené paní Emily Torunen. Děkuji. Ve světle vašich dosti slabých eh, odpovědí, nez, nezlobte se, ohledně nezaměstnanosti mladých, eh, bych se ráda vrátila k tomuto tématu, protože podle mého je to v současné době jedna z největších výzev pro Evropskou unii. A pokud se nám nepodaří tuto věc vyřešit, tak pravděpodobně ztratíme celou jednu generaci. Je třeba mít na paměti, že eh, politika trhu práce je převážně E, záležitosti e, vnitrostátní úrovně. Jaké konkrétní kroky hodláte vy, jakožto kandidát na komisaře, podniknout, e, aby se tento problém řešil a aby probíhala koordinace na evropské úrovni? Jaká politická a finanční opatření hodláte předložit ve své nové funkci? Ta koncepční politická opatření musí být eh, předkládána především vládami členských zemí, protože třeba eh, se uvědomit, jak eh, rozlišná je situace v jednotlivých zemích. Samozřejmě nezaměstnanost mladých je zásadní problém, ale ne ve všech zemích, ve většině zemí. Ano, je třeba pomáhat těm zemím, kde je větší krize zaměstnanosti mezi mladými, můžeme poskytovat údaje, analýzy eh, a na základ, je třeba také vycházet ze zkušeností těch zemí, kde je tento problém řešen lépe. Zároveň to souvisí s oblastí vzdělávání. Pravděpodobně existuje zde určitý deficit v oblasti příležitostí ve vzdělávání v těchto zemích. Tyto země by si měly uvědomit, že e, e, riskují nejenom krátkodobé sociální problémy, pokud to nebudou řádně řešit, ale také dlouhodobé problémy strukturální. A samozřejmě my nabízíme podporu, finanční podporu. Finanční podporu, dobře. Já si myslím, že pro mne to e, není dostatečně jasné stále, jaká je ta vaše vize. Potřebujeme komisaře pro zaměstnanost, který bude kreativní, Eh, který vnímá eh, velice eh, ostře sociální problematiku, potřebujeme nové nástroje, potřebujeme používat společně v návaznosti nástroje, které již máme. Takže byl byste například ochoten vytvořit novou pracovní skupinu pro mladé? Mohl, byl byste ochoten konkrétně zacít některé iniciativy na mladé lidi? Chtěl byste Eh, nejenom více pracovních míst, ale také kvalitní pracovní místa pro mladé lidi. Mně jde, pane Andore, o konkrétní kroky, které máte v plánu. I'm ready to consider... Já jsem připraven všechny tyto návrhy zvážit. Myslím si, že je to i částečně odpovědnost mých eh, spolupracovníků, eh, přicházet s novými návrhy, ale samozřejmě to, tyto návrhy můžou vycházet i z diskuse s parlamentem. Můžeme společně tu agendu utvářet. Domnívám se, že je možné o tom jednat také s dalšími komisaři, A určitě ty možnosti, které jste tady zmínila, jako je eh, pracovní skupina pro mladé nebo eh, vyčlenění finančních prostředků, to určitě jsou věci, kterými se můžeme zabývat. Děkuji mnohokrát. Eh, za vámi vpravo, pane kandidáte, sedí náš místopředseda pan Tomas Mann, který nyní vystoupí jménem EPP. Pane Audore, 1.5.2011 už mnoho času nezbývá, končí omezení svobodného pohybu pracovníků. V Evropě jsme měli přechodná ustanovení, pomocí kterých jsme dosáhli, že jsme byli velice flexibilní. Na jedné straně jsme měli ve starých členských zemích velkou akceptanci pro rozšíření Evropské unie a na druhé straně v nových členských zemích jsme měli celou řadu právě výjimek, které měly zabránit hermetickému uzavírání pracovních trhů. Tento diferenciovaný nástroj nám ovšem v budoucnosti odpadá téměř za rok. Ale pořád Eh, to nebylo pořádně komunikováno. Členské státy často neví o tomto problému, neví, co eh, bude činit Evropská unie v tomto směru, aby se nedošlo k šoku na pracovních trzích. Je důležité je totiž, aby se zabránilo tomu, že si všichni pracovníci nejenom odstěhují do zemí, kde je vysoká míra výše platu. Vždycky jsem se domníval a v době přistoupení k EU jsem se vždy, eh, jsem vždy sledoval příslušné studie a průzkumy. Eh, ohledně eh, strachu z mobility v rozšířené Evropské unii, že jsem se domníval, že tento strach byl přemrštěný a vlastně sklon stěhovat se ze své země jinam za lepší či lépe placenou prací Ehm, tak ehm, tato věc byla obvykle nadhodnocována. Domnívám se, že je třeba, aby skončila přechodná opatření, která ještě mají některé členské země a je třeba přejít na úplnou svobodu pohybu pracovníků. A pokud by z toho vznikalo nějaké napětí, tak bude třeba se zabývat konkrétními fakty a důkazy, ale domnívám se, že zatím eh, fakta svědčí o tom, že všechno se vyvíjí podle očekávání a země, takzvané nové členské země, eh, také mají velký přínos těchto eh, migrujících pracovníků. To byla poněkud vágní odpověď, pane komisaře. Možná byste mohl odpovědět poněkud konkrétně. Jeden ebelet omezení svobodného pohybu bylo něco, co pra- byla vlastně černá práce. Černá práce, práce na černo, odebírá pracovníkům sociální ochranu a zároveň obebírá členským zemí velké množství prostředků na daní. Komisař Spridla řekl, že chce, aby členské státy uvolnili tvrdé sankce například na stav, staveništích, protože to z jeho pohledu bylo příliš velké omezování svobody pohybu pracovníků. Bude po, postupovat stejně proti členským státům, které se snaží zabránit zneužívání svobodného pohybu pracovníků? Sure fully, uh... Nejsem si, zda jsem plně pochopil vaše otázku. ty uh, problém s, s tlumočením. Já si myslím, že není pravda, že kvůli mobilitě bychom museli eh, řešit zajišťování sociálního zabezpečení pro pracovníky z jedné země, kteří pracují v jiné zemi. Musel bych nejprve mít nějaké Eh, nějaké průkazné údaje eh, zhodnocení dopadů, než bych vystoupil s nějakou novou iniciativou v této oblasti. Děkuji a nyní za socialisty a demokraty paní Líza Jakoncáry. Děkuji mnohokrát. Všichni, všichni víme, že eh, vzorce, životní vzorce, zejména v pracovním životě, se výrazně proměnily eh, v uplynulých dekádách a vede to k větší nejistotě a chudobě, a to i u těch, kdo práci mají. Moje otázka, pane Andore, zní, mohl byste nám eh, uvést nějaká konkrétní opatření na budování, posilování důvěry pro eh, pracovníky, kteří čelí chudobě nebo mm, nejisté situaci. Jaké by byly pro vás příští kroky v oblasti strategie Flexicurity v Evropské unii? Problém eh, chudých pracujících eh, nesouvisí nutně s flexikuritou. Myslím si, že je to spíše otázka eh, těch nejistých pracovních míst, že totiž dochází k segmentaci pracovního trhu. A v některých členských zemích velký počet pracujících má nejisté pracovní smlouvy, nejistá pracovní místa bez záruky dostatečných práv. Čili nejprve je třeba se zabývat možnostmi, jak snížit podíl těchto nejistých eh, pracovních míst. Eh, samozřejmě má to určité plus eh, v případě některých eh, atypických úvazků, ale většinou jde o to, že eh, ti pracovníci čelí větší nejistotě. A to je třeba řešit eh, v rámci pokračujícího dialogu s členskými zeměmi. Pan Oliren a vy Eh, jste již uvedli, eh, ta dnes eh, slavná slova ekologický chytrý růst. Zavedli jste tento termín. Mohli byste to trošku rozvést, co tím přesně myslíte? Hovořili jste o tom novém ekologickém růstu. A mě vypadl mikrofon, proto jsem udělal pauzu. Toto pojetí vychází, nebo tento termín vychází se záměru eh, provést strukturální změny související eh, s pozitivní reakcí na klimatické změny. Je třeba mít pozitiv, pozitivní vizi, nevnímat eh, tyto věci pouze jako náklad, jako zátěž, jako břímě, ale vnímat to spíše jako příležitost k rozvinutí ekologických eh, nízkouhlíkových eh, pracovních míst. Platí to obzvlášť pro některé sektory, jako je energetika či stavebnictví nebo těžký průmysl. A je zjevné, že přechod na ekonomiku s nízkými emisemi uhlíku si bude žádat zeštíhlení činností, eh, které produkují nadměrné emise CO2 a poškozují životní prostředí eh, nad eh, přijatelnou míru. Je třeba řešit to prostřednictvím proškolování. Předsedkyně přerušuje pana komisaře. Jménem GUE nyní vystoupí pan Patrik Jarik. Děkuji, Konstatujeme opět zvyšování eh, zisku na burze eh, ze strany velkých podniků a bank a zároveň se nám ohlašuje a oznamuje skutečná katastrofa v oblasti nezaměstnanosti. A proto se vás táži, souhlasil byste s tím, abychom společně vypracovali směrnici, která by umožnila eh, poskytnutí dodatečných pravomocí výborům, které by blokovaly Eh, které by zabránily propuštění, pokud podnik eh, realizuje zisky. A dále eh, měli bychom také mít nějakou pobytkovou směrnici směrem ke snížení pracovní doby, tak aby se posílil, posílila pracovní místa, posílil jejich počet. Souhlasil byste s tím? Musíme být velmi opatrní, pokud jde o slovo směrnice, když jde o nové iniciativy. Ovšem je třeba být otevření novým iniciativám v oblasti šíření osvědčených postupů. Pokud eh, se podniková sféra posílí, protože se zdá, že v některých odvětvích, v některých sektorech eh, již krize odezněla, tak to je dobrá zpráva. Ovšem na čem musíme spolupracovat s podnikovou sférou je aplikace našich zásad, našich principů a snaha zajistit hospodářskou obnovu, která také obnoví pracovní místa. Tou velkou hrozbou je tedy eh, hospodářská obnova oživení bez pracovních míst, tedy to, že by byla nezaměstnanost, eh, podnik, pokud podniky jsou ziskové, tak eh, to někdy může znamenat, že se zvyšuje produktivita a nenutně to vede ke zvyšování počtu pracovních míst. Ehm, ano, pane komisaře, a to právě já kritiku, kritizuji, že totiž eh, ta krize se netýká všech na tomto světě. Je řada lidí, kteří eh, stále realizují velké zisky a přitom se pracující ocitají na ulici. Takže moje otázka se týkala toho, eh, co dáte k dispozici podnikovým radám v Evropě, tak aby mohli zablokovat propuštění, aby také mohlo dojít ke snížení pracovní doby. Eh, zkušenost eh, podnikových rad, zkušenosti s podnikovými radami podle mého byly pozitivní, pokud je o to, jak projít krizí. Byl to jeden z nástrojů, který pomohl pružnějšímu přizpůsobení se podniků na krizi. Je třeba podpořit využívání tohoto nástroje. Je to pravděpodobně to maximum, které komise může učinit v této oblasti. Děkuji a nyní za ECR pan Lajos Bokroš. Köszönöm szépen, itt vagyok. Děkuji, sedím zde. Pan kandidát na komisaře dobře ví, že v mnoha zemích Evropské unie a Evropy státní zpráva je taková, že otázky pracovní a sociální spadají do jedné kompetence, do jednoho rezortu. Je to důležité proto, protože tyto dvě oblasti, zaměstnanost a sociální věci, se mohou dostávat do vzájemného rozporu. Ovšem v jiných případech se samozřejmě mohou také doplňovat. Sociální politika může působit tak, že současná stávající pracovní místa ochraňuje, ale že zároveň nepodporuje vznik nových pracovních míst. Ovšem může to být i jinak. Proto se vás chci zeptat, jakým způsobem chcete vyřešit tento rozpor. Jak chcete dosáhnout, aby tyto dvě oblasti se navzájem doplňovaly? Tedy obě dvě oblasti té politiky. Jak sociální fond, tak eh, regionální fond takovéto prostředky neodděluje. Sociální politika musí pracovní trh posilovat a ne oslabovat. Jen tak můžeme vytvářet nová pracovní místa. Já vycházím z toho, že toto je dobrá kombinace tyto dva, dvě oblasti v jednom rezortu. Myslím si, že je to opravdu důležité, že se tyto dvě oblasti nachází v rámci jednoho rezervu, tedy na jedné straně práce a zaměstnanost a na druhé straně sociální otázky. V určitých případech může být vhodné správné, že některá pracovně politická ustanovení či některá sociálně politická očekávání, pokud ta očekávání nejsou správně formulována, toto může někdy opravdu vést k potížím v oblasti zaměstnanosti. Ale na makroekonomické úrovni se to nikdy nepotvrdilo. Existuje celá řada případů, kdy sociální systém a systém blahobytu velice dobře funguje za současně velice nízké nezaměstnanosti. Je to proto, že tyto dvě oblasti se navzájem doplňují v produktivní harmonii. V takovémto případě se výdaje na sociální ochranu nestávají náklady, ale stávají se investicemi do lidského kapitálu. A tak je možné dosáhnout kvalitní zaměstnanosti. Myslím si, že sociální úpravy mají důležitou úlohu. Ta spočívá v tom, že není dobré, aby si podniky konkurovaly tím způsobem, že investují stále méně prostředků do práce. Ne, podniky musí investovat čím dál tím více do práce a tak dosáhnou přidané dohnoty. Já souhlasím s panem dezignovaným komisařem. Kvalita práce je stejně důležitá jako cena práce. Existují skvělé případy, příklady v Evropské unii, kdy se ukázalo, že investice do kvality pracovního místa byl, byla skvělým prostředkem pro zvýšení zaměstnanosti. Ovšem ne vždy tomu tak je. Z globálního hlediska může docházet i k jiným případům. Dochází potom k tomu, že se podniky přesouvají například do Indie či do Číny a kvalifikovaná pracovní síla v Evropě potom čelí obtížím. Proto eh, bychom se měli zamyslet nad tím, zda není možné to řešit například pomocí vzdělávacích opatření. Co se týká otázky nekvalifikovaných pracovníků. Tito pracovníci jsou samozřejmě v nevýhodě, pokud podniky přesunou své sídlo do jiné země. Zde je třeba zakročit. Musíme zakročit v tom smyslu, aby tito lidé obdrželi kvalitní vzdělávací vzdělávání, kvalitní školení, tak, aby mohli získat nová pracovní místa, která budou vytvořeny po strukturálních změnách. Nyní pan eh, Jean-Luc za ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Pane eh, komisaře, já jsem zaznamenal ve, vašem, ve vašich předchozích prohlášeních, že se chcete zaměřit na veřejné služby a sociální služby. Eh, je třeba, aby komise obnovila tento projekt, protože zatím panuje nejistota a oba, že to ztratí. Jednak služby ve všeobecném zájmu. Tady je několik očekávání, které si žádají rychlou odezvu. Jednak, aby komise zveřejnila eh, něco o eh, publikaci, eh, o uplakování protokolu na ve veřejné služby, dále statut evropských služeb ve všeobecném zájmu. Dále, pokud o sociální služby, které by mohly být předmětem trhu, jak chcete, aby sociální ekonomika konsolidovala svoji pozici a rozvíjela se. Pokud je o sociální ekonomiku, všichni, kdo Eh, to jsou všichni, kdo vykonávají eh, služby eh, neziskově ve veřejném zájmu. Je možné, že by komise znovu zahájila legislativní postup, pokud je o statut evropských pojišťoven a združení? Děkuji. Uh, Tady zazněly dva sektory. Sociální služby a sociální ekonomika. Zdá se, že Někde hrozí, že toto bude směšováno, což k čemu už by nemělo docházet. Domnívám se, že eh, sociální služby z hlediska komise eh, je třeba řešit tak, že musíme zajistit určitý rámec eh, pro kvalitu. Jde o rozvinutí společných principů a zásad, ale samozřejmě opět třeba pamatovat na odlišnou situace v různých členských zemích. v nich je různá míra hospodářského rozvoje a skutečně ta situace je velmi různorodá. Ovšem můžeme směřovat eh, k určitému eh, rámci kvality, tak abychom zajistili dostupnost a kvalitu a, tak, a také cenovou dostupnost v této věci. Sociální ekonomika to je něco, na co bych chtěl pohlížet eh, nově. Mé osobní přesvědčení je takové, že tento sektor eh, by měl být podpořen. Částečně, myslím, jde o tvorbu pracovních míst, ale zároveň běží o podporu sociálních hodnot, spolupráce a mm, komunitních, eh, komunitní činnosti. Děkuji. Eh, asi jsem nebyl dostatečně přesný tento výbor v Evropském parlamentu, ale paní Benamias, prosím, nehovořte tak rychle, protože jinak to tlumočníci nezvládnou. nezvládnou. Aha, tak v tom je ten problém. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se tedy zpomalit, ale to bylo obtížné. Takže já to zopakuji. Domnívám se, že očekáváme, určitě poslanci bez ohledu na státní příslušnost, očekáváme směrnici o službách ve všeobecném zájmu abychom tedy měli jasno v tom, co je možné z hlediska e, financování, e, ať už z veřejného nebo soukromého sektoru. Někteří z nás tady byli již v minulém funkčním období a pravidelně jsme pracovávali usnesení k této směrnici, byl to pan Cerkas a další. E, čili odvedli jsme již velkou práci a vy jste o tom bohužel vůbec nehovořil, o tomto tématu. Hovořil jsem dost pomalu, paní předsedkyně, díky. K této otázce budu muset spolupracovat s komisařem pro vnitřní trh. Moje přispění může spočívat v tom, že se budu zabývat sociální dimenzí a cíle, které jsem uvedl ve své předchozí odpovědi, to znamená, mezi tyto cíle bude, patřebo, bude patřit dostupnost těchto služeb, jejich cenová dostupnost a kvalita. Ale eh, převážně jde o záležitost vnitřního trhu. Děkuji nyní za EPP paní Pascal Gruny. Děkuji, paní předsedkyně. Pane kandidáte na komisaře, eh, Zase, že komise Evropy, Evrop, eh, Evropská komise eh, zkoumá nová rizika spojená s bezpečnost z BOZP. Zajímalo by mě, co konkrétně předjímáte. Například pokud jde o muskuloskeletární poruchy, které není eh, představují statisticky dvě třetiny nemocí z povolání, eh, které jsou ehm, deklarované v některých zemích. Jaká opatření navrhujete? Tato otázka je prioritou, která je definovaná ve strategii společenství pro BOZP v letech 2007 až 2013, ale eh, co bylo vypracováno od té doby? Strategie společenství byla tedy již zavedena, není máme španělské předsednictví je třeba se podívat na to, co konkrétně eh, můžeme učinit v Evropském společenství, eh, co byste tedy konkrétně navrhoval pro řešení tohoto problému a také v jakém časovém rámci. Samozřejmě mým záměrem je zrychlit eh, činnost v této oblasti a navrhnout novou legislativu. Evidentně dochází ke zvýšení počtu chorob, jako jsou muskuloskladární poruchy. A pod čarou bych rád také uvedl, že já jsem jedním z těch, kdo trpí těmito poruchami. Souvisí to s kancelářskou prací a s rozšiřováním informačních a komunikačních technologií, které jsou nyní široce rozšířeny na pracovištích. Je to tedy obrovský problém, já jsem si vědom těch nákladů, které to sebou nese a které se pohybují v řádu eh, miliard či stovek miliard. Částečně jde o to pomoci postiženým a částečně jde o to snížit eh, ty náklady, které s tím souvisejí. Abych to zkrátil, přál bych si, dosti těsný časový rámec. Domnívám se, že je třeba pokročit o jedné či dvou věcí. A budu potřebovat samozřejmě podporu parlamentu, eh, abychom to dokázali zrealizovat. Merci, mais je n'entends pas. Děkuji vám, ovšem já jsem jaksi nezaznamenala žádná konkrétní opatření, které navrhujete, hovoríte, hovoříte zde o nějakých o nákladech a o problémech zdravotních, ovšem jaká opatření navezujete, protože mm, je to spojeno například Eh, i s propouštěním, nejenom teda z ekonomického hlediska, ale například i právě z tohoto hlediska. To znamená, že lidé poté nemají možnost získat další pracovní místo. To znamená, je zde důležité i teda mm, další vzdělávání, samozřejmě rovněž podívat se na nějaká konkrétní opatření, proskoumat celou oblast a především, pokud teda chcete nějaká konkrétní opatření s nimi přijít velice rychle, tak bych je ráda slyšela. The original question was about the health. Uh, no ale ta původní otázka, ta se dotýkala zdravotních problémů na pracovišti. A já si myslím, že na to jsem odpověděl. To znamená muskuloskeletální problémy, další záležitost, o které hovoříme, je například problematika spojená s kouřením, s tabakovým kouřem, to je mnohem komplikovanější otázka. Myslím si, že problém je to opravdu zásadní. A Uh, uh, the, the, the difference is that in this case uh, uh, the Rozdíl je ovšem v tom, že bychom měli vzít v potaz i různorodost národních jednotlivých situací pro, mm, nebo prostředí. Je to věc nicméně které se musíme věnovat a ta urychlená agenda, o které jsem hovořil, to se především dotýká muskuloskeletálních problémů. Děkujeme. A nyní za socialisty a demokraty pan, paní Kinga Kunc. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych ještě položila otázku, která se týká problematiky Romů. Ale přesto položím otázku jinou. Byla jsem potěšená, že pan Andor zmínil to, že zaměstnanost musí být v rámci rozhodovacího procesu přítomna jakožto horizontální linie. Víme, že po krizi se zlepšují postupně makroekonomické ukazatele, ale zaměstnanost se zlepšovat tak rychle nebude. Proto potřebujeme konkrétní opatření, které se budou týkat konkrétního programu, například nástroje pro mikrofinancování. Toto je program, který parlament schválil přednedávne. Jakým si způsobem vidíte tento program, jakým skupinám by mohl, mohl tento program pomoci a na co by se měla speciálně komise v rámci tohoto programu soustředit. Co se týče toho mikrofinancování, tak zde je nejdůležitější toto. Ne, nejdůležitější důvod, proč se jim zabýváme na evropské úrovni, je, že finanční sektor v současné situaci nebyl z to poskytnout odpovědi na problémy osob, kteří jsou sociálně slabí, na zranit, problémy zranitelných osob a také na problémy pracovníků ve znevýhodněných oblastech. Malé podniky či mikropodniky se nedostaly k úvěrům a právě pomocí mikrofinancování se tento problém vyřeší. Je to nová iniciativa, která poskytne účinnou pomoc podnikům je tedy vytvořen, v členských stánech budou založeny instituce, které budou poskytovat mikroúvěry a ve státech, kde již takovéto instituce existují, budou takovéto instituce i nadále tyto mikroúvěry poskytovat. Děkuji, jsem ráda, že podporujete tento program. A doufám, že jsme již velice blízko konkrétnímu řešení. Ptala jsem se také, jaké skupiny obyvatel potřebují speciální pomoc. Dnes jsme hovořili o, hovořili o osobách s postiženích a o Romech. Já jsem toho mínění, že právě pro ně by mohl tento program být konkrétní pomocí. Zajímalo by mě rovněž, zda Mm, znáte nějaké jiné osvědčené praktiky, které zavedly členské státy v rámci krize, které vám připadají obzvláště dobré a které byste chtěl jaksi přetáhnout na evropskou úroveň. Co se týká konkrétně mikrofinancování, tak musím upřímně říci, že nemohu improvizovat. Nemohu přesně říci, v kterém členském státu máme nejlepší postupy. Vím, že máme dobré mm, praktiky například ve Francii, ale existují i země, kde něco takového ještě vůbec neexistuje, například Maďarsko. Zároveň došlo k rozšíření postupů, které bohužel hraničí již s kriminalitou. Jedná se například o příliš, příliš eh, o úvěry, které mají příliš vysoké úroky a takovéto úvěry znevýhodňují určité skupiny obyvatelstva. Mohli bychom například využít i té iniciativy, které se týkaly mikroúvěrů a které existovaly již před krizí. V současné době ovšem nemáme tolik finančních prostředků jako před krizí a proto je důležité, abychom se touto problematikou zabývali na evropské úrovni. Si la parole est... Děkujeme, říká paní předsedající, a nyní je to pan David Kaza za EPP. Thank you, president. Děkuji za slovo, paní předsedající. Jsem trošku zneklidněn, protože mám pocit, že ty otázky, o kterých eh, jsme hovořili, to jsou otázky, vážený pane kandidáte, nesmírně důležité, ovšem odpovědi byly spíše obecnější, když hovoříme o nezaměstnanosti či zaměstnanosti mladých lidí. Zdá se, že nemáme k dispozici žádnou vizi. Hovoříme-li o imigraci, o nelegální migraci, do, na, o jejím dopadě na Evropu. Je mi velice líto, že ty skutečně asi neznáte, jak závažná je tato situace na jihu Evropě. Rád bych se ovšem zeptal otázku týkající se chudoby dětí. Jaké jsou vaše záměry? Co chcete udělat pro řešení tohoto závažného problému? 17 občanů v Evropě žije pod Prahem chudoby. Co uděláte pro to, abyste okamžitě reagoval na tento závažný problém? Tento problém je skutečně velice závažný. Myslím tím tedy chudobu dětí. Jakým způsobem tento problém rychle vyřešit. Nemůžeme ho vyřešit i hned, tak to prostě není, ale samozřejmě musíme i hned začít s řešením tohoto problému. Evropská komise již tuto práci zahájila, již pomohla, poskytla pomoc členským zátům, tak, aby mohli tento problém řešit. Nyní v krizi je to samozřejmě mnohem obtížnější a právě nyní v situaci hospodářské krize je důležité rozšířit sociální podporu tak, aby větší počet osob dosáhl na sociální podporná opatření. Právě i zde zmíněné mikroúvěry pomohou k nalezení nových přístupů řešení. Komise může říct si toto. My pomáháme členským státům údaji, analýzami, pomáháme jim, aby se s celou situací hluboce seznámili. Pomáháme pomocí našich databází. Ovšem musíme si uvědomit, co vůbec v rámci svého portfolia mohu dosáhnout a čeho dosáhnout prostě nemohu z hlediska portfolia. Já se omlouvám, říkám, pan Kazár, možná jsem se nevyjádřil úplně jasně, ovšem rád bych slyšel nějaké vaše konkrétní návrhy, jak to budete řešit, co navrhnete, jaká opatření budete muset přijmout, abyste vyřešil nebo řešil problémy chudoby, pokud jde o mikrofinance, tam bych spíše očekával to, že nám řeknete, jakým způsobem budou financovány tyto mikroúvěry. Tam jste rovněž neodpověděl. Chudoba to je skutečný problém, reálný problém. Nestačí pouze o této problematice hovořit, to všem potřebujeme konkrétní kroky. Pokud budete schválen na postu komisaře, jaké konkrétní návrhy máte, tak abychom vyřešili tuto problematiku a abychom dosáhli cílu, které jsme měli už do roku 2010, ovšem nedosáhli jsme těchto cílů, například strategie v oblasti inkluze, kterou jsme bohužel nesplnili do roku 2008, čili jaké konkrétní návrhy předkládáte? Máte naprostou pravdu. Otázkou je pouze, co z toho já mohu v rámci jedné minuty zodpovědět. Musíme analyzovat příčiny chudoby, jakožto první krok, a potom musíme zakročit proti těm pravým příčinám. Nyní v krizi je důležitá jistota příjmu a také podpora příjmu. Na to se musíme soustředit a z dlouhodobého hlediska je opravdu nezbytné, abychom přesně analyzovali, konkrétní příčiny. Například u vyloučených skupin. Jakým způsobem mají zajištěn přístup k vzdělávání, k sociálním systémům a k pracovním místům. Toto vše jsou oblasti, ze kterých jsou chudí lidé vyloučeni a to vytváří další, další příčinu chudoby. Musíme spolupracovat se všemi kteří jsou činní v oblasti vzdělávání, zdraví a sociální podpory. Musíme se postarat o to, aby si oni dali i na národní úrovni sociální cíle. Děkujeme a další řečník za EPP. Děkuji. Paní předsedkyně, my víme, pane kandidáte, že jste věcem. Vaše odpovědi nebyly příliš jasné. Velice často ovšem my, který jsme zvoleni našimi občany, my samozřejmě jsme odpovědní vůči našim občanům a ti očekávají efektivní politiky v oblasti zaměstnanosti. A proto velice konkrétně bych vám ráda položila čtyři otázky, které se týkají zaměstnanosti, čili co nám navrhnete. Jednak, jak bojovat já se omlouvám, říká paní předsedající, ovšem jednu otázku můžete pouze položit. Ano, paní předsedající, ovšem, ale všechno se bude dotýkat pouze zaměstnanosti. Já jsem si vědomá všech těchto pravidel, čili jak v podstatě bojovat proti tomu, že lidé nedokončí no, určité vzdělání, jakým způsobem bychom mohli uh, urychlit adaptaci na nové pracovní místo, jak využít fond pro přizpůsobení se globalizaci efektivnějším způsobem, aby lidé zůstávali na pracovišti a rovněž jak těch 15 milionů handicapovaných kvalifikovaných začlenit do pracovního trhu, tak abychom pomohli celé společnosti. Děkuji. A négy téma, e, négy eltérő e, megközelítést. Ta čtyři témata Eh, require different approaches and... Eh, Čili jsou to čtyři oblasti, samozřejmě, že všechny vyžadují různé řešení, bude muset kombinovat různé nástroje, ta portfolia jsou eh, různá portfolia. Zatím ještě nejde o nějaký začátek práce, to znamená, to znamená jednak ty otázky poskytování lepšího vzdělávání, přeškolování, školení, odborných znalostí. To je součást Lisabonské agendy. Čili zde nezačínáme na tomto poli. Myslím, že bychom si měli uvědomit, že už jsme dosáhli pokroku v této oblasti. Máme prostředky k dispozici, které podporují i národní, kterým bychom mohli podpořit národní politiky, například to odborné vzdělávání, například, nebo pokud teda členská země přijde s nějakým programem v oblasti odborného vzdělávání, tak to můžeme podpořit. To je obecná odpověď, to je jasné, ovšem konkrétní detaily, to všechno je propracováno na národní úrovni v jednotlivých programech. Druhá záležitost, fond přizpůsobení se globalizaci. Toto je opravdu oddělená záležitost, samostatná, jde o reakci nebo reagování na následky, řekněme, velikých delokalizací, mm, odchod praco- mm, podniků z Evropy, ale zároveň bychom měli pomoci rozvoji zaměstnanců, to znamená pomoci jim přeškolit se, získat nová pracovní místa, využívat ehm, všechny možnosti pracovního trhu v dané zemi. Euh, monsieur le commissaire euh, désigné. Vážený pane kandidáte, ovšem toto není ta podstata problému. Máme zde veliký, veliký problém, abychom využívali stávající politiky, stávající možnosti tak, abychom, řekněme, přizpůsobili praco, pracující mm, na nové podmínky v jednotlivých eh, podnicích a tak dále, tak, aby se přizpůsobili novým situacím. To znamená různé nástroje a my v podstatě musíme, musíme vytvořit nové politiky nebo vyvíjet je trochu jiným způsobem, přizpůsobit tak, aby lidé zůstali na pracovním stavu, protože to je samozřejmě mm, opravdu něco úplně jiného jiná otázka. To znamená pracovat a zároveň udržet si ta pracovní místa nebo udržet si pracující. To znamená, jaké politiky navrhujete tak, aby lidé mohli zůstat na svých pracovních místech, aby byli schopni se přizpůsobit novým podmínkám, nové situaci. To asi bude snít jako velice obecná odpověď, ovšem když hovoříme o flexekuritě, tak eh, to musíme říci tímto způsobem. To znamená strategie nejenom udržet pracovní místa, ale udržet eh, opravdu, nebo teda to, aby ta zaměstnanost byla udržitelného charakteru. Čili musím, musím zopakovat, musím zopakovat ještě jednou důležitost eh, vzdělávání, rozšiřování dovedností a zároveň sociální dialog, jeho udržování, to je zásadní. Zároveň určitá pružnost nebo přizpůsobení se novým výzvám nového, mm, nové globální ekonomiky a pracovních trhů. Děkujeme. Za socialisty a demokraty to bude poslední otázka za výbor pro zaměstnanost a sociální věci, pan Stefan Hughes. Děkuji, vážená paní předsedající, vážený pane kandidáte, pokud jde o bezpečnost a zdraví e, při práci, to je jedna z důležitých oblastí vašeho portfolia, ovšem v poslední lety se na to zapomínalo. Ano, vy jste hovořil o maskulo, muskuloskeletálních problémech, hovořil jste o určitém návrhu, tak aby jsme tam zamezili nejistotám, které zde panují ještě v oblasti elektromagnetického záření a tak dále. Ovšem, jaké jiné iniciativy plánujete pro nový akční program v této oblasti. Na evropské úrovni jsou zde nová rizika nebo něco, co je spojeno s nanočásticemi, řekněme, nebo mm, ovšem rovněž i potřeba revize stávajících předpisů například eh, různé výbušniny a tak dále. O tom jste vůbec ani nehovořili, protože v podstatě, když jsme vytvořili tuto direktivu nebo směrnici, tak se vůbec nehovořilo o těchto problémech, například výbušniny, eh, doly a tak dále. Čili co plánujete konkrétně v této oblasti zdraví a bezpečnosti při práci? Action program. Nový akční program, nový přístup musí vzít v potaz většinu těch problémů, o kterých jste se zmínili, například jednak pokud jde o vystavení se určitým rizikovým nebezpečným materiálům. Tato rizika to je jedna ze zásadních oblastí ovšem. Rovněž musíme vzít v potaz vědecké výsledky a důkazy. Čili v některých oblastech, například tabák, vědecké důkazy jsou jasné, tam opravdu můžeme postupovat velice jasným způsobem. Ovšem, v jiných oblastech potřebujeme více času. Například právě to elektromagnetické pole, jeho vliv na člověka, dokonce v této agendě jsou ještě další obtížné oblasti, například nebezpečný materiál, kde zatím nemáme nějaké konkrétní vědecké Eh, důkazy, takže nemohu, nemohu slíbit, že bychom nějak velice rychle to mohli začlenit do nových předpisů. Děkujeme, tak to mě těší, že mm, pamatujete na eh, tento akční program, který by měl mít určitě obsah do budoucna. Ovšem bude obtížné abychom takový akční program naplnili programem, konkrétním programem v, v tom kolegiu, které Baroso bude mít k dispozici. Co si myslíte, jaké vaše osobní schopnosti by vám mohly pomoci přerazit na tomto poli, tak aby skutečně ten akční program byl plný konkrétního obsahu? Jsou zde některé věci, některé oblasti, kde jednak moje osobní nasazení, ale zároveň i právní eh, postupy budeme potřebovat. To je oblast, která se dotýká další oblasti, další legislativy, například směrnice o pracovní době, která je rovněž spojená s otázkami zdraví a bezpečnosti při práci. Nejde pouze o nějaké je samostatné názory či postupy, přístupy. Máme zde i určité právní výzvy, například porušování a tak dále, čili některé z těchto oblastí bude muset revidovat eh, opravdu urgentně, to znamená, že to bude spadat do, patří mezi naše priority. Děkuji a nyní eh, tři otázky, které položí kolegové z výboru pro práva žen. První otázku položí jménem frakce EPP paní Livia Jaroka. Üdvözlöm tisztelt biztos úr! Jó Srdečně vás Vítám, pane kandidáte na komisaře. Uh, um, ještě ke slyšení o nejzranitelnějších uh, skupinách uh, v, v Evropské unii. Ti, kdo každý den narážejí na diskriminaci, ty, pro které je nejhorší čelit nezaměstnanosti. Pro nás ve výboru pro rovnost mužů a žen jde o důležité signály. Rádi bychom s vámi na tom spolupracovali, eh, na té vícečetné diskriminaci v EU, na jim odbourávání. Eh, také přetrvávají výrazné nerovnosti mezi muži a ženami. Ovšem chci poukázat na jednu věc, která je velmi eh, relevantní pro vaše portfolio. Máme lidi, kteří žijí na dávkách, nezaměstnané, nebo lidi, kterým hrozí nezaměstnanost. Jeden z vašich kolegů, eh, komisař navržený za Slovensko, pan Ševkovič, před pár lety v roce 2005 uvedl, že Romové, kteří patří mezi ty skupiny, které jste tady poměrně obširně zmiňoval, eh, jsou, eh, že Romové pouze zneužívají slovenský sociální systém. To je tedy velmi jaksi kontradiktorní přístup a mne by zajímalo, jak je váš názor eh, na situaci těchto lidí, kteří jsou skutečně na okraji společnosti v EU. Eh, Můj pohled eh, na Romy je rozhodně jako na znevýhodněnou skupinu, Především v pěti členských zemích Romové trpí nejenom diskriminaci a předsudky, ale také nedostatečným přístupem ke, k zaměstnání, k zdravotní péči, k řádnému bydlení. A čelí problémům i v řadě dalších oblastí, včetně školství. A tento složitý problém a to vyloučení potom mají za následek to, co dnes, to, jak dnes také pohlížíme na romskou komunitu. Ten názor, který jste citovala, není mým názorem. Budu muset eh, promluvit eh, s kolegou navrženým na komisaře o této věci. Musíme mít podrobně rozpracovaný názor, až budeme vypracovávat nový strategický přístup k Romům na úrovni Evropské unie. Já jsem to již projednal s paní Redinkovou, ale rovněž to projednám s dalšími budoucími komisaři, například pro vzdělání, pro, škol, pro eh, zdravotnictví, tak abychom vypracovali komplexní opatření pro tuto oblast. Děkuji mnohokrát. Pokud dovolíte, ráda bych eh, položila tuto otázku z konkrétního hlediska. Já jsem jedinou Romkou v Evropském parlamentu, eh, přestože vezmeme-li v úvahu počet Romů v EU, mělo by nás být eh, cirka 20. Důvod, proč se vás táži, je, že je velmi důležité, jaké signály komise vysílá, pokud je o začlenění těch nejvíce znevýhodněných skupin obyvatel. A zajímalo by mne, Zase dovedete představit situaci, kdy, kdy pan eh, Ševkovič by nesl odpovědnost, jednak tedy půjde o místo předsedy Evropské komise a dále má na starost vztahy mezi institucemi a administrativu, zprávu a je tedy možné, že eh, hlásá takovéto názory, do jaké míry vy s tím můžete něco udělat, do jaké míry můžete sehrát roli nějakého eh, katalyzátoru pro romskou strategii Evropské unie a zejména, jak hodláte eh, řešit takovéto názory v rámci komise? Než se vyjádřím ke komukoli v rámci komise, budu si muset s tím člověkem promluvit, takže nerad bych odpovídal na vaši otázku nyní. Domnívám se, že tady ta důležitá věc je stvrdit, že z mého hlediska, z našeho hlediska, hovoříme a bavíme se nejenom o jedné z nejzr- ze zranitelných skupin obyvatel, ale pravděpodobně o té nejzranitelnější, která si žádá velmi e, podrobnou péči na vnitrostátní úrovni a také z naší úrovně opatření zaměřená na začlenění, na integraci a pravděpodobně více než v předchozích letech na té evropské úrovni. Já eh, znám eh, vaši práci v předchozím eh, cyklu v této oblasti. Velmi se si cením. Také Magda Kováč vypracovala důležitou zprávu. Takže já se domnívám, že eh, již máme nastaven určitý kontext, v němž můžeme lépe předkládat nové iniciativy. A rád bych opět eh, poukázal na eh, práce a výsledky komisaře Špitly, který eh, tomuto tému přidal na důležitosti, tomuto tématu. Děkuji nyní za socialisté demokraty paní Erit Estrela. Děkuji, paní předsedkyně. Pane kandidáte na komisaře, já jsem zpravodajkou k přeskumu směrnice o ochraně Eh, těhotných a kojících eh, pracovnic. Eh, také se tomu někdy říká směrnice o mateřské dovolené. Členské země mají legislativu o mateřské dovolené v některých případech, ovšem nemáme nic na evropské úrovni. A pokud je o sdílení odpovědnosti mezi muži a ženami, to je zásadní pro prosazování rovnosti mezi muži a ženami a také pro slaďování rodinného a pracovního života. A moje otázka zní, zda podpoříte můj návrh zavr, eh, začlenit do této směrnice 92 lomeno 85 také otcovskou dovolenou. Děkuji. I'm very supportive of the idea. Já jsem velice příznivě nakloněn této myšlence. Domnívám se, že je důležité, eh, aby se otcové více zapojili do péče o dítě. Eh, jsem někdo, kdo se sám eh, řídí tímto pravidlem a vím, že často je to problém, který bychom mohli trochu řešit tou otcovskou dovolenou. Nemusí to být eh, nutně eh, povinné, nějaká povinnost. Než eh, učiníme mm, nějaký konkrétní závěr, měli bychom zjistit, ve kterých členských zemích již existuje osvědčená praxe, osvědčené příklady řešení. A jak je to navázáno na sociální systém, a také jaké jsou zkušenosti v jiných zemích, protože si myslím, že musíme opět zohlednit různorodost těch eh, situací v členských zemích a eh, řídit se principem subsidiarity. Děkuji mnohokrát. Z vašich slov vyvozuji, že jste pro existenci evropské legislativy o otcovské dovolené. A buď souhlasíte eh, se eh, začleněním tohoto návrhu do směrnice 92 lomeno 85, nebo komise eh, sama podnikne jiné iniciativy v této oblasti. Pokud by to byl ten druhý případ, tak kdyby pravděpodobně komise něco takového učinila? Musel bych se tím tématem ještě, podro- musel bych se ještě podrobněji eh, zabývat a určitě já se budu snažit hledat ten nejlepší přístup a také nejlepší načasování věci. Nerad bych se tady unáhledně zavázal k nějakým konkrétním termínům. Děkuji a nyní za Alde paní Siri Ovír. Tänan proua eh, president, lugupeetud kandidaat. Pane kandidáte, jakožto zastánkyně demokracie nedokáže snést, že polovina obyvatelstva je utlačována a je, na, nachází se v horší situaci než druhá polovina obyvatelstva. A to jenom z toho důvodu, že se člověk narodí jako žena. De jure eh, v uplynulých 40 letech, opakuji, v uplynulých 40 letech Evropská unie přijala celé kilometry rozhodnutí různých směrnic, pokynů s nejrůznější právní mocí. Všechny tyto akty se týkaly rovnosti mužů a žen. A já souhlasím s tím, že za rovnost mužů a žen musíme bojovat, ale důležité, aby to, ta rozhodnutí, která přijmeme, byla potom také de facto implementována. A moje otázka. Vezmeme-li rozdíl v odměňování za stejnou práci mezi muži a ženami a Nehovořím o tom nejnovějším průzkumu z roku 2007, protože to byl dobrý rok um, z hlediska hospodářského, ale když se podíváme dále do minulosti, uvidíme, že vlastně v průběhu let se ta, ten rozdíl v odměňování ve většině zemí prohluboval. Takže moje otázka zní, co učiníte pro to, aby členské země respektovaly již přijatá rozhodnutí? Uh, I have to do everything in my power. Uh, Skutečně musím dělat vše, vše, co je v mých silách, aby členské státy opravdu implementovaly stávající legislativu. Ten problém je reálný, když v některých oblastech jsme zaznamenali pokrok ve srovnání s předchozími lety, především když se zaměříme na otázku rozdílu v platech. Vidíme, že opravdu je to někde na úrovni 17-18%, což je obrovská, obrovský rozdíl v tom průměru. Ovšem pokud jde o účast na pracovním trhu u žen, tak tam došlo k pokroku. Tam došlo na celoevropské úrovni pokroku v prvním desetiletí tohoto století. Ovšem, samozřejmě, že problémy přetrvávají. Souhlasím s vámi. Je to ještě pořád obrovský rozdíl v platech. Měli bychom se podívat především na zkušenosti severských zemí ve kterých ty výsledky jsou mnohem lepší. Máme zde dokonce více žen, které zastávají vedoucí místa. To, co mohu udělat, abych pomohl ženám, například jednak to bude, dovolen, jednak to bude otázka mateřské dovolené změny v této oblasti, tak aby ženy, řekněme, se mohly zapojit do podnikatelské činnosti, aby abychom zlepšili předpisy v této oblasti, tak aby ženy mohly aby se mohli začít věnovat podnikatelské činnosti. Ovšem obecně řečeno, tento genderový aspekt by měl jít napříč jednotlivými předpisy. To znamená, každá legislativa by měla obsahovat tento aspekt. Děkuji vám. A následná otázka. Snažila jsem položit následující dotaz. V mnoha členských státech dochází k, um, ještě k prohlubování těchto rozdílů. Vy jste se zmínil o 17%, ovšem v Estonsku, v mé zemi je to až 33%. Před pěti lety to bylo 22%. Jak to bude vypadat po ekonomické krizi, to skutečně nevíme. Ovšem znamená to, že v tomto konkrétním členském státě, ovšem i v mnoha jiných zemích v podstatě se nevěnuje pozornost vůbec ničemu, co bylo rozhodnuto v této oblasti na evropské úrovni. Já předsedám estonské organizaci žen a neustále se ptáme, co dělá Evropská komise vůči těm zemím, které neustále porušují pravidla, evropská pravidla. Těch 33%, o kterých jste se zmínila, to je opravdu teda nejvyšší číslo, jaké jsem slyšel v tomto ohledu. Opravdu musíme věnovat, věnovat větší pozornost, věnovat větší pozornost rozdílům v platech, v odměňování, ať už je to v důsledku krize či z jiných důvodů, musíme tento problém, musíme na něj reagovat já už jsem se o tom zmínil, ano, v Evropě ta situace není uniformní, musíme se podívat na jednotlivé situace, ale zároveň zde máme určitý prům, určitá, průměrní čís, určitá průměrná čísla. Já samozřejmě neznám konkrétně situaci ve vaší zemi, v Estonsku. Slipuji, že se na to podívám, požádám mé spolupracovníky, aby se zabývali konkrétními důvody mm, které vedly k tomuto číslu, protože v podstatě je to téměř dvojnásobek průměrného čísla. To skutečně volá po konkrétním řešení. Ovšem, pokud je to propojeno s diskriminací jakéhokoliv charakteru, tak samozřejmě Evropská unie může hrát silnou roli v tomto ohledu. Ano, a ještě dvě otázky, říká paní předsedající výbor pro kulturu. První otázka, pan Georgios Papanikulau za EPP. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane navržený komisaři, já jsem zde přímo, téměř přímo před vámi. Hovořili jsme o nezaměstnanosti mladých lidí, o chudobě mladých lidí a to se takto to také dokládají studie polovině eh, jedna pětina mladých lidí žije na hranici chudoby a nezaměstnanost a chudoba u mladých lidí je dvakrát tak vysoká, jak než u zbytku obyvatelstva. Zároveň zde máme i různé přístupy k informálnímu a formálnímu vzdělávání. Myslím si, že kdyby nedošlo ke krizi, tak bychom jistě měli větší možnosti, kde se také přispěla k prohloubění nezaměstnanosti. Bohužel často dokází také k tomu, eh, že mladí lidé, pokud již si hledají zaměstnání, tak jejich očekávání na budoucí zaměstnávání naplněna nejsou. Jakýmto způsobem chcete umožnit to, aby mladí lidé měli snažší přechod od vzdělávání k zaměstnání, k pracovním místům? Agenda. Ano, čili ta agenda nové zručnosti pro nová pracovní místa, to by mohlo pomoci národním systémům národním pracovním trhům, zároveň systém vzdělávání, školení, tak abychom reagovali na ty problémy, o kterých jste se zmínil. Nedostatek dovedností mladých lidí, kteří ukončí vzdělání a nemohou nalézt vhodné pracovní místo. Myslím si, že do velké míry je to i odpovědnost vzdělávacích systémů a zároveň je to i nedostatek aktivních politik pracovních trhů v jednotlivých členských zemích, kde vidíme opravdu um, šokující čísla chudobě či nezaměstnanosti mezi mladými lidmi. Proto bychom se měli zabývat podrobněji touto problematikou, protože pokud to budeme ignorovat právě v tomto mladém věku těchto mladých lidí, tak se ten problém může stát strukturálním problémem, dochází poté k exkluzi ze společnosti, k větším problémům, které budou následně znamenat mnohem vyšší náklady pro danou společnost. Proto bychom měli čísla, tyto zprávy využívat, zároveň informace od expertních skupin, tak abychom pomohli členským státům aplikovat eh, všechny ty výsledky které, a informace, které z toho získáme. I. Přes veškeré problémy, které jste eh, nyní jmenoval, je to tak, že mladí lidé jsou obvykle mají obvykle lepší kvalifikaci než v minulosti, ale přesto nemají možnost získat odpovídající přístup na pracovní trh, tedy takový přístup, který by odpovídal jejich kvalifikaci. Jakým způsobem chcete vytvářet možnosti pro získávání první zkušeností pro mladé lidi? Máme zde instituty těch praxí, stáží, ano, to je sice dobrá věc, ale často mladí lidé podstoupí takovouto stáž a jsou v podstatě pouze vykořišťováni a pokrývají vlastně potřebu práce, která by pokud by byla správně zohledněna, tak by musela vytvořit běžné pracovní místo. K tomu často dochází v Řecku. Tímto způsobem dochází ke skrytému vykořišťování mladých lidí právě pomocí takovýchto stáží. Čili pokud jde o dovednosti, zručnosti, to znamená odborné vzdělávání nebo zavádění dalších programů odborného vzdělávání v jednotlivých zemích, to je součást reakce na krizovou situaci ze strany členských států. Vidíme zde veliký pokrok, pokud jde o nová pracovní místa na tomto poli. Jakmile dojde ke konkrétním případům, kde mladí lidé by nebyli chráněni na těchto místech, nebo řekněme, že by nebyli placeni, nebo nedostatečně placeni, nebo že by s nimi bylo špatně zacházeno, to je zásadní problém. Pokud by k takovým případům došlo, musíme nalézt možnosti reakce. Ovšem, to, že tyto programy pro učně existují, tak to si myslím, že je veliký pokrok a samozřejmě musíme ale proskoumat eh, jakékoliv možné nedostatky nebo anomálie na tomto poli. Děkujeme, říká paní předsedající. Poslední otázka za výbor pro kulturu bude ze strany kolegyně, která zastupuje socialisty a demokraty, paní Mary Hannibal. Jsem zde, paní předsedající, ano, vidíme vás vzadu. Ráda bych vás trošku přetlačila, pane komisaři, v této otázce, která se dotýká nezaměstnanosti mladých lidí, co bychom mohli udělat na tomto poli. Hmm, asi chápete na základě mnoha otázek, které zde padly, jak je nám to blízké našemu srdci a jak je to veliký problém, jaký celoevropský problém to je. Něco možná je i v důsledku kvalifikací a tak dále a proto bych trochu pokračovala v otázce předřečníka. Pokud jde o vyšší vzdělávání, mnoho absolventů zdá se, jak si ukončí um, tento vzdělávací proces ovšem nemají dostatečnou kvalifikaci, musí se dále vzdělávat nad rámec té školy, kterou zrovna dokončili. Čili proto bych chtěla, abyste nám předložil konkrétní řešení. Konkrétní řešení, protože my samozřejmě všem je nám to líto, že tito lidé jsou nezaměstnaní, že poté upadají do chudoby, všem. jaká opatření, co bychom měli udělat, abychom zlepšili tuto situaci. Moje otázka zní, jak si myslíte, že bychom mohli právě, hm, řekněme, propojit tyto dovednosti nebo, nebo zlepšit tyto dovednosti, které získávají mladí lidé, tak aby skutečně mohli, mohli Um, zastávat pracovní místa, jak se budete snažit bojovat proti mm, této stigmatizaci. Občas je to spojeno s určitými formami odborného vzdělávání, učňovského vzdělávání. Vím, že v Velké Británii tomu tak je. A rovněž zajistit to, že tyto kvalifikace odborného vzdělávání by, řekněme, jsme mohli, že by mohlo dojít k jejich uznávání mezi jednotlivými státy. Děkuji. Především bych rád řekl, to, že Evropský sociální fond bude nadále podporovat všechny školící aktivity, včetně modernizace odborného vzdělávání. Druhá věc. Nové dovednosti pro nová pracovní místa. Expertní skupina na tomto poli předloží určitá doporučení pro implementaci této nové iniciativy komise na jaře letošního roku přijde i s, se sdělením, které by mělo představovat takovou novou hybnou sílu pro budoucí evropskou spolupráci, spolupráci v oblasti odborného vzdělávání. Bude to tak, součást takzvaného kodanského procesu. Ano, je to rovněž problematika, které se bude věnovat belgické předsednictví. A očekáváme i komuniké pro strategické eh, směry v oblasti odborného vzdělávání. Děkujeme. Tím pádem máme ještě trochu času na několik doplňujících otázek. Máme to výborně zorganizováno podle Deontova systému. Už zde mám k dispozici seznam a tím pádem rovnou dávám slovo panu Dereku Clarkovi za skupinu EFD. Thank you, President. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Andore, eh, patrně víte, že máme celou záplavu regulace regulace směrnic a velká část toho dopadá na podnikatelskou sféru. Velké podniky se s tím víceméně vyrovnají, mají proto zdroje. Ovšem malé podniky to nezvládnou. Skutečně s tím bojují, mnoho z nich eh, bojuje s velmi špatnými výsledky. A to má přímé dopady na zaměstnanost. Eh, drobní podnikatelé podle mého v celé EU zaměstnávají polovinu pracovníků. Takže jistě není dobré, aby se tyto podniky ocitaly v potížích. Dovoluji si vám tady položit otázku, jaké máte konkrétní plány pro snížení zátěže, administrativní zátěže pro malé a střední podniky. Sektor malých a středně velkých podniků samozřejmě se dává klíčovou roli v tvorbě pracovních míst a musíme eh, tento sektor podpořit. Existuje eh, část agendy komise, která se týká snižování eh, zbytečné administrativní zátěže a dále je zde také agenda zjednodušování legislativy. Existuje pracovní skupina na vysoké úrovni, kterou vede pan Stoiber. Tato skupina se věnuje právě tomuto tématu, to znamená omezování administrativní zátěže, která není nezbytná. Ovšem rád bych řekl, že v této oblasti, eh, to znamená v sociální oblasti, je míra regulace poměrně malá, čili eh, ta vaše připomínka se týká spíše eh, jiných druhů regulace mm, předpisů je to v těch jiných oblastech, kdy, kde předpisy stěžují situaci malým a středním podnikům, ale předpisy v sociální oblasti nejsou zodpovědné za většinu těch problémů, protože tyto předpisy představují pouze cirka 3 celkového objemu legislativy. Ehm, to znamená, že já e, s tím mnoho nezměním. Nicméně mohu podpořit činnost skupiny na nejvyšší úrovni a mohu také podpořit e, její relevantní závěry. Zmiňoval jste sociální dopady. Samozřejmě největším, eh, nejlepší sociální dávkou je, když máte práci. Eh, myslím, že jsem vás tady slyšel už několikrát zmínit směrnici o pracovní době. Pokud jsem vám to přerozuměl, uvedl jste, že nemáte žádné plány, jak eh, tuto směrnici dovést ještě dále, to znamená omezit opt-out. Můžete tady potvrdit, že se nebude, že nebudete usilovat o ukončení optautu a že ne, nebudete usilovat o žádný termín pro vypršení optau, možnosti optautu. Já jsem řekl tolik, že eh, k tomuto tématu chci přistupovat nově. Domnívám se, že to je to, co potřebujeme a směrnice, to, co potřebujeme u směrnice o pracovní době. Eh, rád bych je možná uvedl do nového kontextu. Nejprve ovšem bych se rád vyslechl sociální partnery, rád bych si prostudoval vyhodnocení dopadu a také jsem již uvedl, že podle mého názoru opt-out není nutně eh, nejlepším řešením v prostředí hospodářské a měnové unie. Ovšem není mým záměrem zavázat se k jakémukoliv časovému termínu nebo ani k tomu, že nebude stanoven žádný časový termín pokud je o e, směrnici o pracovní době. To dnes nebudu činit žádný takový závazek. Děkuji. A poslední otázku položí paní Tatiana Ždanoka e, za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane e, kandidáte na komisaře, tady jsem. Některé členské země požádali o finanční pomoc Evropskou unii a Mezinárodní měnový fond země, které využily tuto finanční pomoc, ovšem v mezidobí eh, implementovali některé velmi kontroverzní opatření eh, v sociální oblasti, například pokud jde o penze a dávky v mé zemi Lotyšsku nebo eh, snížení v nemocenské ve vaší zemi Maďarsku. Vzhledem k tomu, že krize nejvíce dopadá na nebo nej, ještě hůře dopadá na zranitelné skupiny obyvatel, je třeba, abychom měli opatření, která také pomohou ke snížení chudoby eh, v zemích, které jsou příjemci finanční pomoci. Souhlasíte s tím, že sociální podmíněnost by se mohla stát součástí jakékoliv finanční pomoci a také v stabilizačních nástrojích? A pokud souhlasíte, jakým způsobem eh, budete chtít nastavit tyto podmín, tuto podmíněnost. Finanční pomoc eh, neposkytla pouze Evropská unie, ale Evropská unie společně s Mezinárodním měnovým fondem. Já s vámi plně souhlasím, že podmínky Mezinárodního měnového fondu bychom možná měli prostudovat, eh, přeskoumat, u vědomí také sociálního rozměru eh, a finanční krize, krize likvidity a fiskálních politik, eh, které eh, byly vypracovány v reakci na tuto krizi. Bylo velice nešťastné, že byly pokráceny starobní důchody, ovšem kráceny byly rovněž mzdy, a v obtížné situaci se v mnoha případech odstli zaměstnanci státní zprávy. Eh, je to opravdu tvrdá krize, proto jsem také své úvodní slovo eh, začal na tuto notu. Je třeba řešit eh, zdroje této krize. Musíme rozvíjet mezinárodní finanční struktury a instituce, tak abychom zabránili výskytu podobných krizí do budoucna. Ovšem eh, v současné fázi, ano, potřebujeme cílenou pomoc pro ty skupiny, eh, které jsou postiženy škrty v platech a eh, v důchodech. Pokud vím, EU i Mezinárodní měnový fond podporují tyto cílené režimy a je třeba víc ze zkušeností s tím, eh, jak případně tyto věci dále zlepšit, zokonalit. A zbývá nám ještě trošku času na dvě dodatečné otázky. Další tuto otázku položí za ALDE paní Nadia Irš. Herr Kommissarsanwärter, ähm, Sie haben auf die Antworten. Vážený pane designovaný komisaři, na otázky, které se týkaly v takových věcích, jako šlo podnikové rady či odbory, jste odpověděl relativně detailně, ale otázky, které se týkaly specifických skupin pracovníků, jako například osob s postižením či mladých lidí, tak tam jste poněkud uhýbal, odpovídal jste poněkud vyvíhavě, ale já si myslím, že právě opatření a programy, které mají přivést zpět takovéto skupiny obyvatel na pracovní trh, tak tato opatření musí být specifická a je důležité, aby se jim dostalo zvláštní podpory. A já si chci tedy říci toto, že tato oblast, která se týká například osob s postižení, samozřejmě je napojená i na portfolio například paní Redingové. Chci se vás tedy zeptat, za se chcete tedy specificky věnovat určitým skupinám osob, jakož jsou pracovníci eh, z řad pracovníci či migranty, děti a další specifické skupiny. A máte v, v, v plánu navrhnout určitá speciální opatření právě pro takovéto skupiny občanů a obyvatel? Uh, yes, I have to... Ano, budu muset spolupracovat s Vian Redingovou na všech oblastech, eh, které se týkají diskriminace. tam, kde už máme související legislativu a praxe v oblasti zaměstnávání a sociální e, politiky, všude tam, kde dopadají na základní práva, tak e, budu muset spolupracovat právě s Vivian Redingovou. The e, respective groups. Ty skupiny obyvatel, které jste zmiňoval, lidi s postižením, přistěhovalci, tady potřebujeme cílené programy a musíme žádat členské země, aby sami stanovili cíle, tak aby zaměstnavatele více zohledňovali hledisko začlenění a aby vůbec naše společnost začala být více inkluzivní. Samozřejmě to není program, který vymyslíme přes noc, ze dne na den. Eh, mělo by to být podle mého zapojeno také do programu 2020, eh, to je Euro, EU 2020. A to znamená, že to bude na stole především na jaře, tato problematika. A na jaře tedy se budeme zamýšlet nad tím, jak to e, zdůraznit v dlouhodobém hledisku. Pane Hirš, paní Hirše, chcete se k tomu ještě vrátit? Znamená to tedy, že pro vás je to i nadále důležitou oblastí, kterou nechcete kompletně přenechat paní Redingové. We have to, uh, work. Budeme muset spolupracovat. Všechny antidiskriminační prvky bude řešit paní Redingová, ale ty samé skupiny zároveň eh, budou eh, podporovány sociálními politikami, které spadají do mého portfolia. Proto tedy je třeba spolupráce mezi námi dvěma. A také bude probíhat. Děkuji. Ještě dvě otázky a potom dáme panu komisaři těch plánovaných pět minut na závěr. Další otázku položí paní Omen Ruiten za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Andore, já jsem velice bedlivě naslouchala otázkám i odpovědím, a to s otevřenou myslí. Ráda bych učinila jednu přátelskou poznámku. Prakticky ve všech svých odpovědích jste požíval slůvko my. Bývala bych ráda slyšela já. Eh, dovolte, abych se dotkla čtyř podle mého hlavních témat. Jednak je to akční plán pro zdraví. Bude to první akční plán eh, Evropské unie. Eh, co v této oblasti budete dělat, jak se žádal pan Hughes? Dále otázka pana Tomase Mana, mobilita. Co chcete dělat od 1. května, co chcete, aby bylo zavedeno? Dále, třetí priorita, pracovní doba. Musím říci, že opt-out nikdy není řešením. A čtvrtou prioritou potom by byla nezaměstnanost. Máme určité pokyny v této oblasti, existují rozdíly v Evropě. E, v Španělsku máme nezaměstnanost 18%, v Holandsku 3,7%. E, co e, chcete dělat vzhledem k tomu, že pokyny pro zaměstnanost se příliš neosvědčily. Takže prosím, představte nám svůj program v těchto věcech. summary of uh, some issues which we have. Uh, tak eh, tady jde vlastně o soubor témat, eh, schrnutí témat, o kterých jsme se zde bavili. Domnívám se, že ten program bude spočívat v tom eh, provést mainstreaming hlediska zaměstnanosti do všech politik. Já myslím, že ten je třeba zajistit, aby bylo dominantním názorem kolegia komisařů, že hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko musí být jednou z našich priorit. Potřebujeme hospodářský růst, Potřebujeme vystoupit, překonat krizi a potřebujeme strategii, která by všechna tato témata pojímala velmi seriózně a nabízela praktická řešení. Takový bude tedy program nadcházejícího období. Já jsem eh, tady na slyšení probíral řadu věcí, které souvisejí s mobilitou. Již jsem uvedl, že se znovu podíváme na pracovní dobu. Nutně tedy eh, se tato diskuse povede koncem tohoto roku po, po té, co proběhne sociální dialog. paní Omen Ruiten. Eh, v uplynulých letech eh, to vypadalo takto. Eh, nazvala bych to neoliberálním vlivem na sociálně tržní ekonomiku. Tak to vidí náš výbor. Co my od vás žádáme, je, abyste byl komisařem, který skutečně cítí naše problémy, problémy naší společnosti a chceme, abyste vy, vy sám vypracoval akční plán ke všem těm tématům, které jsem zde nastínila. Ano, budu muset eh, prezentovat eh, iniciativy, přicházet s nimi, ovšem až poté, co eh, využijí analytické kapacity komise a poté, co se také zapojím do dialogu, nebo co zorganizuje dialog se všemi zainteresovanými stranami na tato témata. Já jsem již několikrát během tohoto slyšení zúraznil, eh, jaké je moje nasměrování, jaký je můj přístup. A pokud jde o vypracovávání konkrétních řešení, budu využívat eh, svých eh, spolupracovníků v komisi a také poběží dialogy a bude mě zajímat i váš názor na tato témata. Děkuji a poslední otázku položí socialisté a demokraté. Pan de Rosa. Thank you. Uh, good in by the skin of my teeth. Um... Děkuji za slovo. Pane kandidáte, no, jak se zdá, tak jste velice tichý člověk a v podstatě to, co bychom chtěli slyšet ve vašem slovu nakonec je zda opravdu budete bojovat. Zda budete bojovat za všechny ty principy politiky, o kterých jste se dneska zmínil protože jistě na poli komise se setkáte s velikou opozicí. A proto bychom chtěli opravdu vědět, zda komisař za sociální záležitosti bude opravdu bojovat za občany Evropy, především pokud jde o konkrétní záležitost, sociální dimenze externích politik, vnějších politik, například implementace zásadních eh, předpisů nebo standardů Mezinárodní organizace práce, nebo potřeba reagovat na podnikovou sociální odpovědnost a potřeba regulace této oblasti, tak abychom opravdu zavedli nějaký globální, ale zároveň společný přístup k této problematice. Přece nemůžeme žít někde v odděleně od zbytku světa, nemůžeme žít samostatně. Samozřejmě, že zde vidíme mnoho tlaků, které mají globální dopady. A to znamená, že i sociální dopad našich externích politik, to je nesmírně důležité. Budete za to bojovat? To je moje otázka. Ano, budu. Skutečně chci všechny tyto záležitosti vzít vážně v potaz, ale samozřejmě i, že i eh, prostřednictvím podpory Evropského parlamentu, protože bez vaší podpory nemůžeme pokročit v této oblasti, nemůžeme zlepšit eh, implementaci stávající legislativy a zároveň bez vaší podpory nemůžeme přijít s novými návrhy. Proto si myslím, že je jasné, že je jasné, když hovořím o tom, že budu spolupracovat s ostatními komisaři, tak to v podstatě znamená první kolo určitých rozpráv, dialogů, reakce na různé problémy, ať už jsou to mm, různé ekonomické politiky, ale zároveň chudoba, dále je to záležitost, která se dotýká dětí, problematika dětí a tak dále. Čili opravdu mohu slíbit, že budu bojovat za řešení, která budou těmi nejlepšími řešeními a budu se snažit zároveň uh, o dosažení viditelného pokroku v následujících pěti letech, a to ve všech oblastech, o kterých jsme dneska hovořili. Děkuji. A velice stručně. Pokud jde o podnikovou sociální odpovědnost a zároveň um, legislativu, která je, eh, kterou, se kterou přijde Mezinárodní organizace práce, protože to rovněž patří do vaší agendy, zda to bude vaše prioritou, to je otázka. Ano, my, protože to samozřejmě zdůrazňuje mezinárodní aspekt celé této problematiky a podniková sociální odpovědnost, to je záležitost, kde země spolupracují v rámci různých legislativních systémů, přeshraniční postupy musí samozřejmě dospět k nějakému etičtějšímu, etičtějšímu přístupu k celé oblasti. To je součást mého portfolia. Já budu analyzovat i standardy Mezinárodní organizace práce, budu podporovat členské státy, aby je implementovali. Většinou tomu tak je, ovšem budu se snažit pokrývat i ty oblasti, které jsou zatím otevřené, nebo kde by mohly existovat nějaké otázky. Paní předsedající, vážený pane kandidáte, Odpověděl jste na 40 otázek, které přišly ze všech, od všech politických skupin. Máte pět minut na shrnutí, na závěrečné slovo. Možná, kdybyste využil těchto pět minut k tomu, abyste nám trošku vysvětlil, jak by měla vypadat spolupráce Mm, pokud teda budete potvrzen v tomto postu, jak budete spolupracovat s Evropským parlamentem. Už jste hovořil na toto téma v průběhu slyšení ovšem členové našeho výboru, staří i noví členové, mm, jsou trošku frustrováni většinou, pokud jde o vyjednávání mezi našimi dvěma institucemi, jelikož zde máme spolurozhodování, občas máme takový pocit, že, mezi, že mm, komise Eh, většinou dává přednost jednomu z těchto spoluzákonodárců, to znamená buď radě nebo parlamentu. Možná je to spíš taková paranoja interinstitucionální, ovšem jistě tomu není jen tak. Pokud jde o sociální záležitosti, máme pocit, že je zde mnoho legislativy, mnoho předpisů, je to pravda i v jiných sektorech, ovšem především u nás v sociální oblasti. Máme pocit, že tyto právní předpisy, tato legislativa nemůže nebo v podstatě nebo je špatně implementována členskými státy. Co udělá komise v tomto ohledu například může využívat um, postupy proti porušení, jakmile teda dojde k tomu, že země neaplikují nebo špatně aplikují přijatou legislativu. To znamená, jakým způsobem jste připraven využívat tento nástroj nebo dosáhnout toho, aby tento nástroj využívala komise mnohem efektivněji, tak aby to, co jste nám tady řekl s takovým, na, s takovým zanícením, aby to skutečně bylo přetaveno do skutečnosti skutečnosti, do reality, aby to zlepšilo, aby to zlepšilo život našich spoluobčanů. Čili máte na závěr k dispozici pět minut na, k nějakému závěrečnému slovu a možná, abyste odpověděli na tyto poslední dvě otázky. Děkuji. Rád bych poděkoval. Především bych rád poděkoval za příležitost představit mé myšlenky, můj přístup členům vašeho výboru. Myslím si, že dnešní diskuse poukázala na velký dopad ekonomické krize na evropskou společnost. Je to obrovský test našeho evropského sociálního modelu. Musíme proto společně přemýšlet na, a společně hledat řešení, protože tyto ekonomické výzvy budou i nadále velkými výzvami. Všechny oblasti, klíčové oblasti mého portfolia jsou zasaženy touto problematikou. My samozřejmě musíme spolupracovat, to znamená, já, mý spolupracovníci, Evropský parlament v následujících pěti letech, myslím si, že tato konstruktivní rozprava, dnešní rozprava by měla být považována za jakési východisko, alespoň teda z mé strany se na to tak dívám. Musíme nalézt určitý vyrovnaný způsob nějakého překonání krize, musíme navrátit naše občany na pracovní trhy, musíme reagovat na strukturální výzvy, ať už jsou to environmentální záležitosti, energetické záležitosti nebo vzdělávání. makroekonomické, celkové makroekonomické politiky. Tato poslední oblast bude pravděpodobně nejobtížnějším ohříškem. Některé z mých odpovědí na vaše otázky byly opravdu obecného charakteru, všem osobně si myslím, že je důležité, abychom nejprve dospěli k nějakému společnému pochopení, mm, mého nasazení pro sociální Evropu, mého odhodlání dosáhnout sociální Evropu, nebo to, jakou důležitost eh, uděluji právě sociální agendě v rámci strategie 2020. Vážená paní předsedající, vaše otázka. Abych na to odpověděl, rád bych řekl, že komise musí být strážkyní smluv. Komise tudíž musí udělat vše, co je v jejich silách, pro prosazování stávající legislativy. Já osobně se o to budu zasazovat v mé oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a inkluze. Toto je oblast, která pokrývá ještě jeden nový aspekt, protože ta inkluze nebo to začlenování nyní získalo větší prioritu, takzvaná zelená místa, to je mnohem aktuálnější téma, než tomu bylo před několika lety, ovšem zásadní záležitosti mého portfolia zůstávají nezměněné. To znamená, musíme nadále se snažit o plnou zaměstnanost, kvalitní pracovní místa, sociální soudržnost a já doufám, že jsem vás přesvědčil o tom, že osobně skutečně chci všechny tyto cíle plnit. Děkuji, říká paní předsedající. Tím se dostáváme na závěr tohoto tříhodinového slyšení. A já bych ještě poprosila koordinátory, aby nezapomněli, že se sejdeme na hodnotící schůzce tohoto slyšení a bude to v 1G2 v 8 hodin večer. Děkuji.